chers collègues, mesdames, et messieurs, je vous propose de commencer notre réunion. Dámy a pánové, začneme. Eh, seznámili jste se s programem. Pokud nejsou eh, poznámky, tak program se považovat za odsouhlasený. Bod číslo dva oznámení předsedy, jako vždycky. Jazyky, které máme k dispozici, ty jste eh, ty informace jste dostali, jsou to vlastně E, jazyky, kterými hovoří e, členové e, našeho výboru a naši hosté, které zde vítám. Dokumenty, které se týkají této schůze, jak si v zájmu toho, abychom nemrhali papírem, tak na papíře není k dispozici vůbec nic. Vše jste obdrželi internetem a samozřejmě máte i možnost si je vytisknout z internetu. Stejně jako ostatní schůze, i tato je veřejná. Mm. Takže buď tedy ten, kdo má zájem, může se dostavit, anebo se, nebo sledovat schůzi na webu. Jak jsem řekl již minulý týden, tak eh, dokumenty pracovní skupiny pro kodex tak ty jsou k dispozici všem členům výboru tax a zástupcům stáfu, tedy zaměstnanců politických skupin a členům skupin v, v, v, v kanceláři, která se nachází 10 metrů od sekretariátu našeho výboru s tím, že od 9 do 12.30, od 13.30 eh, do 17.30, od pondělí do čtvrtka, jestli jsou tedy k dispozici, a v pátek do půl jedné pouze. Takže prosím, spojte se případně se sekretariátem, abyste mohli nahlédnout do těchto dokumentů v čítárně, pokud potřebujete. Dále tím jsme se dostali teď k třetímu bodu našeho programu, který je ten nejvýznamnější, a to je diskuse s některými evropskými bankami. Koordinátoři našeho výboru vyjádřili přání, abychom dvě schůze, vzhledem k počtu tedy Eh, pozvaných hostů, tak abychom eh, věnovali tomu dvě schůze a my jsme si jako kritérium zvolili význam velikost těchto bank podle tedy eh, objemu aktiv, které spravují. Takže samozřejmě tak, abychom, podle tedy informací z centrální banky, tak, abychom se blíže seznámili s rolí, kterou banky hrají v v daňových strategiích jejich klientů, tedy především některých klientů, eh, kteří nás zajímají, tedy nadnárodní společnosti, banky samozřejmě eh, jak si eh, pomáhají klientům, pokud jde o pohyby jejich aktiv, majetku, mm, dávají jim k dispozici veškeré finanční produkty, samozřejmě, které mohou být daňově jinak zpracovávány v různých zemích, včetně hybridních nástrojů, které jim dávají k dispozici, včetně toho, že často mohou, jak si k ním klienti mm, Eh, uchylovat své prostředky v zájmu obcházení daní, tak jak jsme již viděli minulý týden, když jsme si vyslechli některé nadnárodní společnosti, které například, aby mohly profitovat z amerického systému deferral, odložené daně, eh, tak vlastně ty peníze, jak si, si takto dávají stranou aby nemuseli, eh, jak, aby se vyhnuli repatriaci prostředků do eh, Spojených států a po dlouhou dobu, respektive na věky v podstatě mohou takto eh, být osvobozeny od placení daně de facto, tedy ve Spojených státech. Takže <clears throat> nás právě zajímá teď, jaká je zkušenost velkých bank v Evropě. Dnes zde máme zástupce Credit Agricole, ING, ti budou v prvním panelu, potom Nordea, Santander, to bude druhý panel, UBS a Unicredit, třetí panel. A, takže a my jsme si dohodli, že 4. dubna přijde Deutsche Bank a Royal Bank of Scotland ty eh, také dorazí pro stejnou výměnu názoru. To jsou tedy ty z těch největších bank a samozřejmě nám šlo o to i pokrýt různé evropské země, různé země EU, tak abychom si udělali co nejširší obrázek. Budeme hm, postupovat tak jako stejně jako minulý týden, když jsme eh, eh, měli slyšení s nadnárodními společnostmi, to znamená po Mm, takovém vstupu, úvodním vstupu, který bych omezil na pět minut. Já jsem již i toto sdělil zástupcům Credit Agricole a ING, tedy prvním panelu, takže po prvním panelu, po každém panelu proběhne diskuze, Q&A, otázky, odpovědi a stejně jako minulý týden to bylo, takže možná, že řečníci třeba budou mít otázku pouze na jednu osobu, nebo někteří třeba na oba je osoby, na oba řečníky, takže jak stejně jako minulý týden, já vám navrhuji postupovat stejně, ono to fungovalo, pokud tedy eh, budete mít otázku pouze na jednu banku, jednoho zástupce jedné banky, tak potom to bude ten slot pět minut na otázku odpověď, takže zhruba dvě od minuty na otázku, tři minuty na odpověď. Pokud ale řečník chce položit otázku dvou, obou hostům. Buď může tedy e, položit odlišné otázky nebo stejnou otázku těmto dvou zástupcům, tak potom e, to bude slot tříminutový otázka minutu, odpověď dvě minuty pro první banku a pro druhou banku také. 1 plus 2. Budeme pokračovat tímto způsobem a teď dám slovo panu Jean-Claude Balatovi, který je finančním ředitelem Credit Agricole. A děkuji mu předem. Pane řediteli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Dámy a pánové, já se jmenuji Jean-Charles Balat, já jsem ne finančním ředitelem, ale fiskálním ředitelem Credit Agricole AS, což je společnost kotovaná a je to centrála skupiny Credit Agricole ze zákona, to znamená pro nás, podle tedy francouzského finančního zákona, my v rámci celé skupiny dbáme na to, aby všechny naše organizace, eh, které patří pod nás, aby dodržovaly veškeré daňové předpisy pro ty, kteří nejste francouzi, tak připomínám, že my především financujeme fran- francouzskou ekonomiku a jsme jedním z lídrů v Evropě. My děláme hlavně retail banking, jsme taková ta banka, která je blízká terénu. My jsme hlavním správcem aktiv Eh, především přes společnost Amundi jsme i eh, první pojišťovací bankou a potom i třetí bankou, která financuje projekty. My jsme skupina, eh, která má formu tedy družstva, 9 milionů společníků máme, milion akcionářů, Credit Agricole AS, takže my máme největší počet akcionářů ze všech firm ve Francii, 52 eh, milionů klientů, a takže my jsme univerzální bankou a eh, která se snaží být blízko svým klientům, stejně jako Credit Agricole, Kes, eh, eh Regional a potom bar, další banky, třeba v Itálii, Guy Parma. A, takže my pušťujeme především na nemovitosti nebo spotřebitelské úvěry, pojišťovnické a, e, e, pojišťovnické investiční produkty a v podstatě my hlavně ale působíme ve Francii, i když působíme jinak ve 33 zemí. A naš, náš obrat e, ten z 75% je ale realizovan ve Francii. A právě my téměř mm, veškeré zisky realizujeme ve v Evropě. My máme především významnou pozici jako e, banka mm, v Itálii, retailová banka, máme tisíce poboček i celkem, i třeba e, v Polsku máme více než 400 poboček. Je to činnost, mm, která v podstatě i je reflektována v daních, které platíme ve Francii, francouzskému státu platíme 2,3 miliard eh, euro na, na příspěvcích a 5 miliard na daních ehm, tedy 2,2 daň z příjmu eh, právnických osob a 600 milionů daň z platů. Zdaňujeme tedy platy plus další typy různých bank, eh, různých tedy daní plus DPH. Samozřejmě tu my nedostáváme zpět. Platíme více než miliardu na daních různým hm, státním strukturám, kde působíme. A v roce 2015 naše eh, daňová sazba byla 33,3%. Platili jsme na daních. Je to vysoká daň, ale připomínám, že francouzská daň je, je k 31.12.2015 bylo 38 e, takže e, teď v celém světě Eh, eh, fiskální naše služby představují asi 500 osob, které se věnují daním. Především se nachází ve Francii, potom i v Itálii, v Londýně, tedy v New Yorku a v Ázii. Ta, tyto mm, fiskální poradci nebo naši spolupracovníci, kteří mají na starosti daně, především eh, tedy mají na starosti placení daní, zpráva mm, E, daní, ale my nikdy ale ne, po, neradíme, neposkutujeme žádné poradenské služby klientům. V žádném případě to je i zakázáno, poněvadž ve Francii, stejně jako i v řadě jiných zemích, existuje monopol, pokud jde o e, tyto poradenské služby, což u nás mají pouze advokáti a komerční právníci a daňoví poradci. A dále ze zákonu, tedy my nesmíme poskytovat daňové poradenství, eh, tedy samozřejmě kromě poradenství spojeného s investičními službami, které nabízíme, prodáváme například u jednoduchých eh, produktů, například Eh, které jsou to ty různé tedy úvěry, které poskytujeme malým klientům. Když naši klienti realizují složité transakce, tak vždycky to musí ale i eh, autorizovat specializovaná komise v naší bance a to především eh, má na starosti generální ředitelství, které dbá nad souladem těchto operací s daňovými předpisy. Pane předsedo, vidím, že čas mi vypršel, takže Jenom abyste si udělali obrázek, v jakém rámci působí Credit Agricole, tedy co se týče daní. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. Já se omlouvám, že jsem eh, spletl jak vaše křesní jméno, tak i vaši funkci. A nyní dám slovo na pět minut panu Skiperovi, který je fiskálním ředitelem ING, ING, takže máte slovo.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 Děkuji, pane předsedo, za pozvání na toto slyšení vašeho výboru. Já se jmenuji Rob Skipper a já jsem ve své pozici v ING už od roku 2014. Dovolte mi, abych hned na začátku řekl něco k ING. ING je banka, která operuje na globální úrovni v retailovém i ve velkoobchodním bankovnictví a jsme aktivní ve více jak 40 zemích chci říci, že 80% z těch 52 tisíc eh, pracovních míst, které poskytujeme, Eh, jsou eh, místa, která se nachází v Evropské unii. Takže o čem chci hovořit? Budu hovořit o tom, jakým způsobem se stavíme k otázkám daňovým, k otázkám daňovým v souvislosti s našimi klienty a také eh, k našemu postoji k daňové legislativě. Takže co se týče těch daňových záležitostí, co to znamená? Chci říci, že to se samozřejmě týká všech, protože samozřejmě ten ekonomický a obchodní obchodní, to ekonomické a obchodní rácio je samozřejmě výchozím bodem pro všechno. To znamená, že my se samozřejmě snažíme jednat v souladu se zákonem a také v tomto souladu přijímáme naše rozhodnutí. Eh, chci říci, že co se týče naší skutečné sazby daně na globální úrovni, tak tady hovoříme přibližně o 26%. Chci říci, že jsme aktivní eh, v mnoha zemích. Když bychom se podívali eh, samozřejmě na eh, situaci například eh, v Nizozemsku a kdybychom spočítali daň z právnických osob plus ještě bankovní daň v Nizozemsku, tak tady bychom se dostali až ke 40% zdanění zisku u ING Nizozemsko. Samozřejmě vše, začín, vše záleží také na tom, jaké vše, všechny informace jsou zveřejňovány a jaké máme k dispozici protože samozřejmě od toho se vyvíjí také naše schopnosti. Takže chci říci, že skutečné sazby daně, stejně jako samozřejmě ty informace zveřejňované v jednotlivých státech, jsou ty základní dvě eh, věci, které ovlivňují naše eh, rozhodování. Takže já bych v tuto chvíli řekl něco k našemu postoji v souvislosti s našimi klienty, ale ještě předtím, než eh, tak učiním, tak chci říci jednu věc. Ať už tedy banky dělají vše eh, pro to, aby osvětlovaly daňové zákony, tak konečná povinnost platby daně je vždy u jejich klientů. To znamená, ING není žádným daňovým poradcem pro své klienty a to samozřejmě je také součástí principů ING týkajících se daňových záležitostí, které jsou samozřejmě veřejně k dispozici. To znamená, že my v tuto chvíli hovoříme o našich klientech jako klientech, se kterými jsme spojeni obchodně, ale ne jako s klienty, kteří by žádali o daňové služby. My samozřejmě poskytujeme v rámci automatické výměny informací všechny informace tak, abychom bojovali proti těm, kteří chtějí se daňové povinnosti vyhýbat. To znamená, že my se v tomto ohledu snažíme dělat opravdu maximum. Za třetí, nakonec chci říci, že rámec pro skutečnou sazby daně samozřejmě ideálně na globální úrovni, je samozřejmě základní výchozí bod pro úspěšnou boj proti daňovým únikům. A proto je také velmi důležitý projekt BEPS a také směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem. To jsou samozřejmě zcela stěžení body. A proto je velmi důležité, aby také nedocházelo ke dvojímu zdaňování a aby byla posílena konkurenceschopnost Evropské unie. My samozřejmě podporujeme tuto velmi důležitou činnost vašeho výboru a celého Evropského parlamentu a pokud byste chtěli jakékoliv další informace, tak jsem vám zde k dispozici. Děkuji vám. Merci beaucoup. Donc je remercie à tous. Děkuji, děkuji obou řečníkům, že dobře eh, popsali eh, pozici svých firm. A teď za EPP jako první řečník má slovo Danuta Hybner. Danu, to otázky jsou na koho? Na oba? Jak chcete? No to je na vás. Takže hned oboje. Tak já bych eh, nejdříve, eh, pokud se týče toho nového světa, eh, do kterého vstupujeme, světa, kde dochází k intenzivnější výměně informací, což je nový standard v Evropě. Vy jste vlastně ti, kteří mají sdělovat, vlastně musí sdělovat informace příslušných Eh, příslušným úřadům a také samozřejmě, jaké máte příjmy, poněvadž eh, to zajímá ty příslušné orgány proti praní špinavých peněz. Čili de facto vy nám umožňujete vypořádat se s nelegální činností a umožňuje, budete nám umožňovat eh, koordinaci daňových úřadů mezi jednotlivými zeměmi. No a mě by zajímalo, jak vnímáte tuto novou situaci, eh, na které už nějakou dobu pracujeme. Vy jste velké evropské banky a mě by zajímalo, zda jste schopni držet krok eh, s tímto novým vývojem. Vy de facto eh, čelíte takové výzvě jak tedy možná se restrukturalizovat, ten, také e, máte tady nové výzvy, e, je tady řada, řada dat, která se musí kontinuálně zpracovávat, e, také daňoví poplatníci, my tedy chceme, aby měli svoje daňová identifikační čísla a tak dále, čili jak vnímáte tuto novou éru výměny informací a v to v kontextu nových, nových výzev. Takže můžu ještě tu druhou otázku? Ne. Dobře, to já říkám, to rozhodnete vy, pane předsedo. Čili je to tatáž otázka pro oba dva naše hosty. Dobře. Takže prosím, eh, každý máte dvě minuty na odpověď. Děkuji vám za otázku. Především jak už jsem úvodem vysvětlil, my plně podporujeme iniciativy na eh, výměnu informací, eh, které jste tady zmínila. Eh, je to důležité pro daňové poplatníky. Ovšem stejně důležité je, jak jste řekla, aby metody výměny informací byly v maximální míře standardizovány Například CRS eh, eh, je eh, velice dobré, dobrý příklad. To je vlastně realizace iniciativ FOTKA a je třeba říci, že obojí, jak tedy ta fotka, tak i CRS jsou záležitosti poměrně pracné eh, pro banky. Je třeba to eh, zapracovat do systému a do provozních postupů. Nicméně pokoušíme se to a pokoušíme se to eh, tedy dělat tak, aby to fungovalo, poněvadž nám to prospívá. Děkuji vám. Děkuji. A teď pohled z Redy Agricol. Já samozřejmě souhlasím s tím, co řekl kolega, jenom bych doplnil, že to není nic nového, že banky se používají proto, aby poskytovali informace. To již my děláme léta, například ve Francii my dáváme informace příslušným orgánům, eh, finančním eh, úřadům, například pokud jde o hypotéky a eh, FATKA a CRS, to bude automatizovaná výměna informací. Je jasné, že to je právní rámec, který musíme aplikovat, aplikujeme, což pro nás znamenalo dost velké náklady. My jsme ale vědomi si faktu, že vstupujeme do nové epochy jako důkaz toho je například eh, v našem střednědobém plánu, který byl eh, oznámen před deseti dny, tak naše skupina eh, vyčlenila miliardu euro, která bude vyčleněna právě na ty funkce spojené s tím, abychom byli v souladu a abychom poskytovali požadované informace. Ale to není novinka, opakuji, jenom se to zrychluje, ale není to nové. Děkuji, výborně. A nyní za socialisty demokraty a jako zpravodaj také dám slovo eh, Jepe, Jepemu. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také představitelům oběma bank. Mám, tady nejdříve otázku na kredit Agricole. Tak především rád bych eh, ocenil, že jste byl velice přesný a také by mě eh, zajímalo, zda máte nějakou eh, bankovní dohodu s lucemburskými úřady, podepsanou tedy, a zda byste mohl něco říci ke zprávám z loňského roku. Oxfam řekl, že v Irsku Platíte efektivní daň 4%, ve Spojených státech 12,5%, z Irska sice nemáte žádnou eh, podporu, ale jak se vám to daří takto spočítat na 4%? A také zda máte nějaké pobočky na Virgin Islands. Dále, eh, já jsem četl ve zprávě ze září 2014, že máte eh, investiční fondy na Kajmanských ostrovech. Mohl byste se o tom nějak eh, vyslovit, eh, než budete tedy hovořit o tom, jaké půjčky nebo o půjčkách, které by mohly z vaší strany sloužit optimalizaci daní. A potom ještě k tomu režimu eh, reportů pro jednotlivé země. Tady bych se zeptal, jestli to považujete za něco, co může být užitečné, co může prospět transparentnosti, eh, pokud a jestli by to mělo podle vás se vztahovat na všechny eh, velké firmy, nejenom na bankovní sektor. Děkuji. Výborně, dvě minuty Credit Agricole a dvě minuty ING. Pane řediteli, pokud jde o ty různé země, které jste zde jmenoval. Ano, již tři roky zveřejňujeme, to i figuruje v naší výroční zprávě, country by country reporting. Ano, samozřejmě to je všem známe. Ano, působíme v Lucembursku, to je pro nás důležitá lokalita, kde máme významnou činnost. Pokud vím, ano, my jsme podepsali dvě eh, takováto rozhodnutí, dva rulings s příslušnými finančními úřady v Lucembursku. Pokud jde o Irsko, připomínám, že eh, míra zdanění, sazba zdanění je 12,5% tam a ty eh, daně, které vypadají nízké v naší výroční zprávě, tak se tam i dočtete vysvětlení, proč a to tam je i v Irsku taková zvláštnost. To znamená, Irsko eh, přijímá některé, eh, akceptuje některé pojišťov, mm, pojišťovací fondy, struktura, eh, které musí být transparentní a to i figuruje v tom reportingu, v těch zprávách, ale tam ty daně ty platí E, společníci, majitelé, tedy predika, platí ve Francii tyto daně. Proto to ne, se neobjevuje ve zprávách za Irsko, ale je to vykazováno ve Francii. Teď, pokud jde o e, e, Británii, my máme, pokud vím, pět malých organizací v Británii, které jsme zavřeli. A já si myslím, že likvidace již skončila u tří a jedna právě končí. Pro, pro ty dvě ostatní, ty jsou také v likvidaci. Děkuji. Pan Šiper. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V souvislosti s tady s tím zveřejňováním informací, tak my samozřejmě tento princip podporujeme. Uh, my si myslíme, že to je velmi důležité také pro větší transparentnost pro všechny zúčastněné strany. Kromě toho je velmi důležité také pro identifikaci daňových eh, rizik, což je zcela stěžení. Myslíme si, že tady díky tomu jsme schopni tady v podstatě najít tu správnou eh, rovnováhu. A když se podíváme na to zveřejňování informací podle států a je také za ING, tak si myslím, že zcela jasným důkazem jsou naše činy. To znamená, že my platíme daně tam, tam, kde je vytvářena ta obchodní hodnota, tam, kde dochází k těm aktivitám, což je zcela zásadní. A co se týče té druhé otázky, tak ty subjekty, o kterých vy jste hovořili, kromě tedy těch eh, struktur, tedy eh, my tyto subjekty v podstatě nevyužíváme jenom proto, abychom nějakým, nebo nevyužíváme proto, abychom nějakým způsobem filtrovali naše zisky nebo se snažili vyhýbat se daním. To ne, my je využíváme pouze pro naše obchodní aktivity jako součást našich eh, obchodních aktivit. Je to mě vede takové poznámce. Ano, od tohoto roku především veškeré bankovní činnosti eh, podléhají povinnosti zveřejňování podle zemí, zveřejňovat informace podle zemí. A především v tisku, potom se to analyzuje, tam se vyjadřují komentátoři k tomu, co konkrétní banky zveřejnili. Já myslím, že naši zpravodajové nebo eh, ti členové, kteří budou mít konkrétní otázky, kromě toho, co budeme moci položit dnes tady v sále, tak budou moci určitě se podívat na tyto publikace, tak aby případně na základě toho požádali o upřesnění informací. Tady třeba příklad eh, Panenských ostrovů nebo například Kajmanských ostrovů. Někteří kolegové by chtěli mít upřesnění, takže určitě v případě Panenských ostrovů eh, eh, tak ty Eh, eh, společnosti se zavírají, pokud je o Kajmanské ostrovy, tak tam jsme také slyšeli, jak je to daňově zpracováváno. A ti kolegové, kteří by chtěli jít do hloubky těchto to eh, témat, tak určitě případně budou moci tyto otázky položit i písemně po slyšení. A nyní dám slovo za Alde panu Michailovi Tojerovi, který je také spolu s pravodajem. Thank you very much. Uh, děkuji, děkuji pane předsedo. V první řadě mám otázku na pana Lefevra z Credit Agricole. Existují zprávy, které říkají, že vy budete muset zaplatit 99,2 milionů euro v podstatě proto, aby nedošlo eh, k postihu některých společností a já si chci zeptat, zdali je tomu, je tomu tak a zdali tedy to vyšetřování v tuto chvíli opravdu probíhá ze strany amerických úřadů a jak budete podstatě postupovat proto, abyste zabraňovali tomu, že aktivity kredit agrikol v podstatě budou vést k, aby nevedly k daňovým únikům. A na druhého řečníka můžete potvrdit, že vy máte filiálky v takzvaných daňových rájích, jako například na Kajmanských ostrovech nebo na Panenských ostrovech a jiných ostrovech, jakým způsobem vy můžete zabraňovat tomu, aby vaši klienti tyto pobočky využívali právě s cílem daňových uniků. Minuta Je tak, dvě minuty na každého. Pane Balate. Ano, pokud jde o tu otázku týkající se eh, té pokuty v Americe, já myslím, že teď ta kauza ještě běží, tak nevím, zdali eh, bych mohli, abych radši tedy případně odpověděl později. Teď je to prošetřováno americkými úřady, které prověřují použití eh, švýcarských kont, ale já myslím, že teď je to ještě v běhu a proto bych raději odpověděl později. Jenom to je eh, eh, daňový problém, ano, nebo to, co bylo v médiích, hm, především v EKU se psalo, že některé banky jako PNP, BNP například, eh, je propojena obchodně s zeměmi, které zrovna američané nemilují. Ne, ne, ne, jde o hm, fiskální věc. Americké úřady vytýkají řadě bank to, že používali mm, různé subjekty, především ve Švýcarsku, pokud si dobře pamatuji, a tím pomáhali skrývat daně eh, od klientů, kteří jsou američané nebo mají tam tedy rezidenci, domicil. Takže dobře budeme sledovat vývoj, ale zatím v této fázi nelze sdělovat. Takže teď, pane tady vy. Děkuji, pane předsedo. V souvislosti s vaší první otázkou ty pobočky či subjekty, eh, o kterých jste hovořil v rámci ING. Ano, my platíme daně tam, kde máme bankovní aktivní aktivity. Samozřejmě máme některé naše subjekty, které jsou v daňových rajích, ale to i tam jde pouze obchodní aktivity. Nemáme je tam z důvodu, jak si to, že bychom chtěli eh, se vyhýbat daňovým eh, povinnostem. Například máme aktivity v Malajzi a a e, v podstatě potřebujeme pokrýt oblast Labuan. A i z toho důvodu říkám, že tam právě e, vzniká tento problém, tak tam máme naší pobočku. Není to kvůli tomu, že bychom se chtěli vyhýbat daňovým povinnostem. Dále, ING a naši klienti. Když děláme biznis s klienty, tak děláme s nimi biznis kvůli biznisu a ne kvůli daním. Takže opakuji, jde opravdu o obchodní aktivity, obchodní důvody. Žádné naše aktivity se neřídí ryze daňovými cíly. Jde vždy o obchodní aktivity. V rámci, někdy v rámci transakční struktury se může takovýto subjekt objevit, ale vždy jde o obchod. Jde o obchod, nejde o daňové cíle. Pokud bychom něco takového zjistili, pokud bychom zjistili, že jde o subjekt, jemuž jde pouze o vyhýbání se daňovým povinnostem, tak bychom s ním ten obchod nedělali. Řediteli, před chvílí ředitel Credit Agricole říkal, že pro celou jeho skupinu mají asi 100 lidí, kteří se ve světě zabývají eh, fiskálními záležitostmi. Většina Eh, z nich tedy pracuje v centrále skupiny. A eh, samozřejmě s tím, že nemohou poskytovat ale daňové poradenství klientům. A teď bych chtěl vidět, jak je to u skupiny ING. Kolik asi lidí eh, pracuje v této funkci ve skupině. Yes, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. V rámci ING máme přibližně 20 lidí, kteří se zabývají daňovými otázkami v Nizozemsku. To znamená, že oni v podstatě jsou takovými poradními konzultanty právě pro obchodní aktivity v rámci ING Nizozemsko a dělají všechno proto tedy, abychom jednali v souladu s daňovými zákony a s daňovým režimem. Mimo rámec ING máme ještě dalších 60 lidí na globální úrovni, kteří se v rámci 44 zemí zabývají daňovými otázkami. To znamená, že přibližně 80 našich kolegů se zabývá otázkami souladu našich eh, aktivit s daňovými zákony. Že víceméně je to srovnatelné, pokud je o hrubý počet. Když si porovnáme obě banky, je to víceméně podobné. Teď za GUE Fabio De Masi. Ja, vielen Dank. Äh, ich habe äh, Děkuji vám. Mám otázky na Credit Agricole i na ING. A začnu s ING. Eh, což je zde významná eh, banka v Belgii. Máme zde zajímavý informační materiál. Eh, ve zprávě Evropského parlamentu se říká, že ING's argument, že ne, ne nedanit investory tam, pokud, tam, kde investují, pokud platí daně doma, je pouze z poloviny pravda. Často se stává, že se platí dividendy z, eh, tady z, z daň na dividendy a podobně eh, v souvislosti s Irskem se ING pravděpodobně snaží pomoci eh, vyhnout se této zrážkové daní z dividend. Chtěl bych slyšet vaše vyjádření. Credit Agricole říká, že existují dvě rozhodnutí v Lucembursku. Mě by zajímalo, z jaké doby toto pochází, jestli je to z doby Mario Sekola a zda jste měli nějaké eh, rozhovory o vaším daňovém zátěži se zástupci Lucemburská. Děkuji. Eh, každý má dva, dvě minuty. Pane řediteli z ANG, děkuji, pane eh, předsedo. Především jsem velice rádi, že jste klientem ING. Samozřejmě. Pokud se týče vaší otázky investičnímu fondu, my skutečně jsme měli investiční biznis, ale většinu jsme odprodali v posledních letech. Já se pokusím eh, vám vysvětlit, jak se na to díváme. my nabízíme investiční příležitosti klientům. Na to je často zapotřebí mít fond, který je využíván k rozložení investičního rizika. Čili eh, ten fond mezi investorem a tou investicí eh, má smysl. Toto je jeden důležitý prvek. Má to prostě, je to, jsou se obchodní důvody pro to, aby tento fond existoval. A za druhé, velmi důležité je, že eh, daňové výstupy jsou takové, že daň se platí, jakmile se vytvoří hodnota. To je důležitý princip. A ten fond, o kterém hovoříte, skutečně měl takovýto daňový výstup a ty daně byly zdaněny v zemích sídla a investovalo se do zemí, nebo investoři investovali do zemí, kde měli oni svá sídla. A ten fond de facto by měl být daňové neutrální, poněvadž de facto měla by se zdaňovat pouze ta vytvořená hodnota. A toto je prostě princip, který platí k více eh, daňovým strukturám, investičním strukturám. Promiňte, ale vy říkáte, že toto je, to má, eh, ten fund má eh, obchodní význam, ale přitom nevytváří obchodní hodnotu. Není to rozpor? Ehm, ne, ten eh, to, to, je, to je v podstatě jenom právní a technický nástroj. Ale ten eh, fond má svého manažera a eh, ten je zdaňován eh, v zemi, kde tento manažer sídlí. Takže tak to je. Dobře, ale ne, neplatí to tam, kde jsou eh, dohody o zabrání dvojího zdanění, což mezi eh, třeba Irskem a eh, Kamenskými ostrovy tak není. No, možná, že je to příliš technická otázka, že tedy plně nerozumím té fondové struktuře, o které uvažujete vy. A de facto Eh, většinou je to u těch eh, fondů tak, že se daně vybírají tam, kde se vytváří hodnota. Pane řediteli Balate, pokud jde o ty lucemburské rulingy, takže, jak jsem řekl, existují dva takováto eh, rozhodnutí, pro naše dvě ceřné společnosti. Jedno z roku 2009 či 10, to je ceřná společnost, která spravuje aktiva a má joint venture s jinou francouzskou bankou. Ano, to asi, nejsem si úplně jist, ale to bylo asi v době pana Kona. Ano, šlo o to získat daňový odpočet eh, o, u eh, amortizace goodwillu. A druhá, to je nedávnější transakce a zde nejsem schopen říct si, zda šlo pana Kola, anebo ne, asi ano. To byla transakce v rámci sekuritizace jedné operace mezi dvěmi organizacemi v Lucemburku, naší Eh, eh, ceřenou společností a jiným subjektem, tak aby mm, jsme eh, zajistili daňové zacházení v Lucembursku. Tady šlo o čistě lucemburskou transakci, která nebyla přeshraniční. Takže týkalo se to naší skupiny s jiným subjektem, který nebyl součástí naší skupiny ani nebyl naším klientem. Děkuji, dobře. Takže nyní za zelené paní místo předsedkyně Eva Žoli. Evo, máte otázku na každého z řečníků? Ano, ráda bych. Začnu panem Šipelem. První otázka. Tak pro ING skupinu, tady mám otázku. ING eh, má e, pobočku, e, která e, vyvíjí činnost v Lucembursku a Švýcarsku a má investiční fondy v Lucembursku na Kremských ostrově Agency. Ti nemají žádnou obchodní podstatu a de facto měly by být investovány tam, kde sídlí investiční manažer těchto fondů, to znamená v Nizozemí používáte tyto eh, činnosti investičního eh, řízení proto, abyste poho- pomohli svým klientům vyhýbat se srážkové dani. V roce 2013 jste měli v Lucembursku nejméně 24 poboček a vy říkáte, eh, že máte všude tam, kde máte své pobočky, Eh, tam, kde zaměstnáváte lidi a kde vykonáváte činnost. Dobře, ale proč máte v jedné zemi 24 poboček? Pokud se týče nizozemí, eh, tak nemáte příliš velký eh, rating, pokud se týče eh, transparentnosti, eh, bonusy a podobně. Někteří eh, zaměstnanci mohou mít až prémie ve výši až 200%, pokud podporují riskantní obchody. A mm, zajímaly by nás ještě vaše politiky o tom, jak fungujete v těchto eh, daňových eh, rájích a eh, dále nemáte žádnou politiku, která se týká korporátních daní. A ještě jedna otázka. A nyní tedy my bychom potřebovali a v, v rámci country by country reporting eh, bylo k dispozici více informací, abychom měli před vašich eh, činnostech. Jste ochotni eh, odhalit svá aktiva, čistá aktiva pro každou zemi a každou, každý, každý subjekt. Děkuji, pan ředitel Jenge. Um, Děkuji vám. Pokud se týče vaše otázky k Lucembursku, Lucembursko patří k domácím trhům ING. Máme zde aktivní bankovní podnikání, zaměstnáváme tam řadu eh, lidí, a sloužíme tam řadě zemí. Máme tam skutečně 24 právních subjektů pro takovéto aktivní bankovní operace a to je zcela normální situace. Když se podíváte eh, na celou strukturu ING, my máme stovky právních subjektů, čili 24 eh, na domácím trhu. To není nic zvláštního. Také platíme eh, daně běžnými sazbami z našich zisků v Lucembursku, čili tolik Lucembursko. Pokud se týče eh, otázky country by country reporting, my toto podporujeme plně, poněvadž eh, věříme, že toto napomůže transparentnosti. pokud se podíváte na to, jak reportuje ING, tak my jsme skutečně eh, v každé zemi sdělili, kolik tam máme celkového majetku, celkový aktiv. Myslím, že toto je odpověď na vaši třetí otázku. Eh, pokud se týče otázky eh, subjektů v tzv. daňových rájích, jak jsem vysvětlil už dříve, pro nás je velice důležité to, aby pro každou strukturu byl nějaký obchodní důvod – a také, aby se daně vybíraly tam, kde se vytváří hodnota. A pokud tyto důležité principy plníme, pak eh, skutečně mohou být obchodní důvody, proč pracovat s tímto typem subjektu. Když se podívám na eh, současnou strukturu ING, a to jsou ty stovky právních subjektů, tak my máme méně než deset v takovýchto oblastech ale i e, u těch platí, že pokud tedy je nějaký obchodní důvod, například regulační e, důvod, tak a pokud se daně vybírají tam, kde se vytváří obchodní hodnota, tak já myslím, že to je v pořádku a tím snad odpovídá na vaši otázku. Ano, pane řediteli, mikrofon. Otázka na Credit Agricole. To se týkalo čeho? Toho faktu, že povinnost country by country reporting, to není dost široká povinnost. My bychom potřebovali více informací. A já jsem se ptala, zda byste souhlasil, abyste zveřejňovali hodnotu na investici a na zemi. Vy kolektivně máte legislativní pravomoc přijímat předpisy. A pokud dostaneme tuto povinnost, stejně jako máme povinnost teď eh, vykazovat eh, počet pracovníků, obrat, eh, zisky, daň, odloženou daň, tak to budeme poskytovat, když dostaneme další povinnosti. S tím my problém nemáme. Budeme transparentní, když budeme o to žádání. A já jsem pochopil to tak, že v CBCR, takže tam má komise předkládat návrhy BEPS, no tak to budeme respektovat bez problému. Děkuji. A nyní za EFFD Marko Zany. Na oba mám otázku. Moje první otázka se týká obou bank a týká se vysvětlení důvodu, proč eh, Eh, vaše nástroje, eh, které se týkají cených papírů, se nachází eh, na Guernsey v případě Credit Agricole a v případě ING je jeden trust, svěřenecký fond se sídlem ve státě Delaware. A teď otázka na Credit Agricole Eh, když jsem si přečetl country by country reporting hm, ve vaší zprávě, tak tam se ukazuje, že pokud jde o obraty, tak eh, vaše ceřené společnosti v daňových rájích mají, vykazují eh, zisk asi 10krát, 19krát vyšší než podnik ve Francii. A vzhledem k těmto údajům já si kladu otázku, jak to dělají banky, že mají takovou tu marži, která je systematicky vždycky vyšší v těch daňových rájích, než tedy v těch eh, než v, v, ve společnosti třeba ve Francii. A jak je to možné, že tady jsou takové rozdíly, pokud jde o eh, zisky ve skupině? A druhá otázka se týká produktivity eh, na zaměstnance. Třeba příklad Credit Agricole. Tam vidíme, že za, zaměstnanci vašich hm, poboček ve v, v, v daňových rájích mají 30, 36 krát větší produktivitu než vlastně zaměstnanci v, ve Francii. A třeba, když mm, to porovnám s Irskem, tak v Irsku ta produktivita je větší 147 krát než ve Francii. Tato čísla znamenají, že asi uh, tady, eh, jak si v Irsku jsou kompetentnější zaměstnanci než v jiných zemích, anebo je to důkaz toho, že zde existují fiskální eh, režimy jiné ve v Irsku, proto tam se to, proto Irsko vlastně de facto používáte kvůli jejich daním jako takový kanál pro daňové úniky. Děkuji. Děkuji tak naši irští kolegové jsou eh, hrdí, protože jejich zaměstnanci jsou 140 krát více produktivní. Teď taková první otázka, ta se také týkala ING. Chcete odpovědět na první otázku? Uh, yes. Uh, thank you, Mr. Chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Takže pokud jsem té první otázce dobře rozuměl, tak šlo o Delaware Trust. Ano, šlo v podstatě o ten svěřenecký fond právě kvůli ceným papírům. Takže, co za tímto fondem stojí? Jsou to právní důvody. Tady samozřejmě opět nejde o žádnou snahu uh, úniků na daních. To máte to stejné jako například u death securities nebo u kuponů nebo u dalších finančních eh, nástrojů podobného typu. Takže tady v podstatě tyto nástroje jsou zdanitelné anebo nemusou být, nemusou být, nemusí být zdaňovány. To znamená, že opět opakuji, tady neděláme nic, co by šlo proti tomu principu, který jsem již několikrát e, zdůrazňoval. To znamená, že zdaňujeme tam, kde se ty e, obchodní aktivity odehrávají a kde je vytvářena hodnota. No, Pokud jde o naše emise, eh, eh, cené papíry eh, na Guernsey, takže to je No takže my v té době jsme nemohli mm, dělat stejné emise ve Francii. Nemohli jsme vydávat podobné nástroje ve Francii. Když se podíváte na výroční zprávu, na ten náš referenční dokument, tak tam zjistíte, že tam se jasně uvádí, že výsledek eh, těchto tedy cených papírů eh, vydaných na Guernsey, tak tam se ale aplikuje eh, finanč, fiskální daňové daňové zákony francouzské, podle našeho daně, francouzského zákona, takže platíme plnou sázbu ve Francii ze zisků realizovaných těmito nástroji na Genzi. A teď pokud jde o Jirsko, tak já jako vy, já jsem se seznámil minulý týden se zprávou Oxfam a tam ta produktivita, tam se porovnávala produktivita. My v Irsku máme Eh, sazbu 12,5%, to je daň z příjmu právnických osob, takže to je daleko nižší než ve Francii, ale jak jsem řekla, většina irských nástrojů, to jsou eh, pojišťovnické fondy, které jsou transparentní a ty také i tam, i také platí eh, daň ve Francii. A mm, takže máme mm, vlastně, mm, to jsou výsledky, které se ale nezdaňují ve Irsku, protože tento eh, výsledek hospodaření se zdaňuje ve Francii. Děkuji, já bych navrhl, protože teď k tomuto bodu se vracelo několik kolegů. Pane řediteli, měl byste písemně ještě upřesnit to, co jste právě teď řekl ústně, tak abychom všichni to dobře pochopili. Takže kdybyste mohl vysvětlit rozdíl s produktivitou mezi eh, Francií a Irskem. Děkuji. Voilà. Donc, euh, il vous donnera une réponse écrite sur cette. No, takže k tomuto musíme, k té superproduktivitě IRU je třeba tedy podat, eh, eh podat mm, nějaké vysvětlení. A ti, kteří znají eh, rugbyové zápasy, tak pochopili, že oni jsou velice soutěživí a proto jsou lepší. Kolega Hejs tady není, to je. A teď za EPP opět má slovo Danuta Hybner. Já mám dvě krátké otázky na oba dva řečníky. První otázka se týká opět toho principu zveřejňování informací podle státu protože samozřejmě už nějaké zkušenosti máte, tak se ptám, zdali jste již identifikovali některé otázky, které byste v tuto chvíli mohli nazvat již citlivými v rámci vašich obchodních aktivit. A za druhé, opět se to týká těch zpráv, jednotlivých zpráv eh, podle jednotlivých států a řešení konfliktů eh, v této oblasti daňových otázek protože my víme, že toto veřejné zveřejňování těchto informací může také vést k určitým bezpečnostním rizikům. To znamená, že je možné, že právě eh, takto některé státy se v podstatě snaží eh, hledat nějaké jiné státy, kde by měli ten svůj daňový eh, základ. To znamená, že já se ptám, zdali vy jste už něco takového identifikovali, nebo jak v podstatě předcházet tomu dvojímu zdaňování, nebo identifikovali jste nějaké oblasti, kde něco takového hrozí, anebo to průmysl pouze se eh, zveličuje. Balado. Možná nejprve pan Balat, to byla stejná otázka na oba, ano, takže pane Bala, Balate, prosím, jako první eh, k těm obchodním zájmům, zdali jsou ohroženy ve světle country by country reporting, no my jsme zatím se nesetkali s podobným problémem. Víme, že některé průmyslové sektory mají s tím problém, ale pokud je o nás, tak ne. Teď eh, k tomu nařízení. Mohla, by, mohla byste opakovat otázku? Já jsem asi ji dobře nepochopil. Moje otázka byla, zdali eh, vzhledem k tomu country by country reporting, zdali zveřejňujete informace a potom ta země, která si přečte tu informaci, zdali může mít eh, nějakou eh, tedy pobytku k tomu, aby jaksi rozšířila tedy dáňový základ, nebo narazili jste na nějaké riziko, že by třeba mohlo dojít ke dvojímu zdanění. Country by country reporting existuje již dva roky, eh, dva roky, již de facto tři roky, ale plnohodnotně dva roky. My jsme nenarazili na podobný problém. Ano, eh, asi může nás to zneklidňovat. Víme, že některé země, eh, především rozvojové země, budou asi používat tyto country by country reporting, aby se pokusili získat Eh, jaksi eh, lepší podíl na tom koláči, abych to tak řekl. Což je zároveň vlastně jeden z cílů reformy a jedno z rizik reformy zároveň. Co si o tom myslíte vy, pane řediteli ING? Děkuji, pane předsedo. V souvislosti s tou otázkou zveřejňování informací a těch citlivých otázek v souvislosti s podniky. Já si myslím, že CRD 4 a to zveřejňování podle jednotlivých zemí, tak to si myslím, že to jsou přesně ty správné programy, které zajistí rovnováhu mezi tím zveřejňováním a bezpečností. Myslím si, že jde opravdu o velmi efektivní nástroje, které byly velmi moudře napsány. Nicméně je velmi důležité, pokud bychom to tady chtěli trošičku rozšířit, či jít zase o krok dál, tak tato rovnováha tam musí zůstat. Musí to zůstat vyvážené. Co nám říká naše zkušenost, co se týče řešení eh, konfliktů právě v souvislosti s tímto principem? tak doposavat jsme zatím ještě žádné takové problémy řešit nemuseli. Ale je pravda, že tyto nástroje platí teprve od roku 2014, to znamená, že asi budeme muset ještě trošičku počkat. Myslím si, že je příliš brzo na to, abychom to mohli z tohoto úhlu pohledu vyhodnotit. Nicméně si myslím, že obecně s takovými to iniciativami opravdu transparentnost navaž, navyšujeme, ale musíme si uvědomit, že je velmi důležité, aby tady zůstala zachována ta rovnováha. Merci beaucoup. Děkuji a nakonec Evelyn Regner za SAD. Děkuji. První otázka se týká zástupce Kredit Agricole, ale také obecně i na pana eh, zástupce se ING. A jde právě o veřejné dotace a také o reporting. A já se ptám, proč u Agricole tady máme ty požadavky na Eh, reporting a já se ptám, proč to tady není v souladu s těmi požadavkami, eh, které, kterými se řídí právě veřejné dotace, protože tady vlastně všechny tyto informace musí být E, zveřejňováno. A Credit Agricole tyto informace vůbec nezveřejnila. Pro rok 2014 bylo je velmi těžké právě tyto otázky nebo tyto informace e, najít. A já se ptám, zdali tedy vy jste žádné takovéto dotace nedostali. A pokud ano, proč tyto informace vůbec nebyly zveřejněny a nebo e, k čemu byly právě tyto dotace využity. To znamená, že tady bych chtěla chtěla některá upřesnění, protože tady se právě jednalo o dost velké částky. So, it's first a question. První otázka byla na Credit Agricole a potom další máme ještě obecně také německy. Takže mi jde o ten vztah mezi tím reporting v souvislosti s veřejnými dotacemi. Děkuji. Pochopil jste, pane řediteli? Ano. My jsme, stejně jako každý francouzský podnik, my jsme e, samozřejmě e, dostali tyto eh, daňové kredity a e, nešlo o subvenci. V podstatě to byl zákon, který se vztahoval stejně na všechny. My jsme hodně toto zveřejňovali. A takže my jsme e, dostali ty výhody na výzkum a ta výše bylo asi 25 milionů, pokud si pamatuji, a také ta úleva nebo ta, nebo to, my jsme aplikovali CICE, což je u nás sní, e, snížení na daní to je to, co zavedla vláda před dvěma roky a to bylo pro skupinu, to představovalo 140 milionů, takže e, to je daňová úlev, úleva v podstatě, která se e, týká platů, které jsou nižší než tři minimální mzdy a půl, tři a půl, eh, tak, kteří dostanou méně než tři a půl krát eh, minimální mzdu, tak v podstatě na ty my můžeme uplatnit tuto úlevu. A teď pokud jde o tu daňovou úlevu na výzkum, tak ano, naše banka dělá výzkum, my mm, mm, takže ty aplikace třeba, které máte ve smart, bar, ve smart telefonu, ve vašich terminálech, tak to je mm, třeba naše technologie. A na to jsme dostali daňovou úlevu, jako daňovou úlevu na výzkum a to bylo kontrolováno. Věř, vězte, že to bylo kontrolováno velice řádně finančním úřadem. Děkuji. Pane Skipel. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo za ING. Tak v naší zprávě za rok 2015 v souladu s CRD 4, tak tam najdete informace týkající se veřejných dotací ve výši 3 miliony euro. Prostě za rok 2015 je to 3 miliony euro. Jenom abyste to v podstatě věděli, tak ty informace tam jsou a kromě toho všechny ty informace, které tam naleznete, se řídí CRD4. Si, uh, pour Madame Regner, on... Děkuji. Ještě k tomu, na paní Regner, k tomu, co bylo řečeno, co jsme slyšeli od Credit Agricole. Je třeba pochopit, že to jsou dvě odlišná témata. Úplně odlišná. To je to, čemu se u nás říká CICE. Takže vlastně to je daňová úleva, ale tak se netýká daně z příjmu právnických osob, tedy ne corporate tax. Týká se to eh, příspěvku do sociálního systému, tak jak to platí eh, eh, všechny podniky, které přispívají do sociálního zabezpečení. Aby se podnikům ulevilo na nákladech na práci, tedy na zaměstnance, tak vláda aplikuje tento systém na všechny francouzské podniky proporčně podle počtu zaměstnanců, uměrně tedy, eh, tak eh, především se to aplikuje na ty nižší platy než na ty mm, vysoké mm, platy. Týká se to všech podniků, nejenom bank a podobně. Ale o to tady nešlo. Ale pokud jde o úlevy na výzkum, ano, to se nás tady týká. Podle mého soudu Eh, řešení je CCCTB, tedy společný daňový základ v Evropě, protože eh, pomoc, dotace, výzkumu, inovace. To je přece eh, priorita v našich 28 státech, ale v našich státech máme odlišné systémy těch různých dotací, tedy úlev na vědu výzkum. A, takže já tedy eh, bych radil těm, kteří pracují na CCCTB, tak aby především dbali na to, aby se eh, s tím příznivě daňově zacházelo, aby se daňově zvýhodňoval výzkum všude, tedy buď ve vš- některých odvětvích nebo ve všech odvětvích, některých průmyslových prioritních odvětvích a tak dále. Děkuji, děkuji našim dvou hostům a nyní navrhuji bez nějakého dlouhého přechodu E, my mm, máme čas, takže musíme držet rytmus, takže pokud chcete, e, abychom dodrželi čas, tak bych rád požádal nyní zástupce e, Nordea, banky Nordea a Santander, aby se posadili na místa pana Balata a pana Skipera, kterým děkuji teď. A samozřejmě mohou zůstat v sále, pokud si přejí. A sledovat další vývoj slyšení s jejich kolegy z konkurenčních bank. Takže nejprve to bude paní Jigval za banku Nordea. Vítejte, paní Jigval a paní López Moniz. Maria. Monika, Monika López Moniz. A paní Jigval je v sále? Výborně. Vítejte. Milé dámy, vítejte. Vy jste slyšeli první panel, takže víte, jak postupujeme. Navrhuji, jako vašich předchůdců, abyste nejprve přednesli pětiminutové úvody a poté otázky a odpovědi Q&A. A podle abecedy jako první má slovo paní Jigvalza banku Nordea. Pět minut máte. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za pozvání na toto slyšení. Já jsem Ivan Hival a já v EU v Nordeje jsem šéfkou oddělení pro daně. Nordea eh, je firma finančních služeb v Pobaltí a v nordických zemích. Eh, poskytujeme eh, služby zejména retailové. Také máme oblast pojišťování, a sice pojišťování životního a dalšího. Eh, máme 11 milionů zákazníků a zhruba 700 různých poboček v nordických zemích převážně. Nordea patří ke čtyřem evropským bankám s ratingem AA a jsme mezi desítkou největších eh, bank poskytujících finanční služby eh, v Evropě. My se snažíme poskytovat eh, příjemné služby, etické služby v souladu s naším etickým eh, kodexem. Naše politika je politika udržitelná, politika etická, pokud se týče našich produktů, služeb a řešení. Také se snažíme vyhovět externí regulace, včetně poskytování řádných informací a nezavádění eh, zákazníků eh, na falešné pozice. Máme dlouhodobý závazek ke, ke strukturovanému integrovanému přístupu eh, směrem k udržitelnosti. V roce 14 jsme zahájili novou Eh, strategii udržitelnosti, eh, k čemuž patří také naše úsilí bojovat proti finančním zločinům. Eh, snažíme se o pozitivní vliv na prostředí a na společnost tím, že aktivně se angažujeme s našimi zákazníky a také našimi dodavateli. Neseme plnou zodpovědnost za obchodní rozhodnutí. Na obecné úrovni vítáme iniciativy, jako je jasnost, konsistentnost a globální sjednocování regulace pro nadnárodní společnosti, jako je Nordea, je důležité, abychom měli koordinovaný a také předvídatelný vývoj i v daňové oblasti vzhledem k iniciativy OECD, které se týkají opatření proti erozi a přelévání zisků. Zde sehráváme aktivní roli. Účastnili jsme se také konzultaci eh, při přípravě evropské směrnice eh, proti eh, vyhýbání se placení daním. V souladu s externími požadavky Nodea sděluje, eh, jaké má daně, jaké platí daně eh, v každé zemi, kde eh, fungujeme, a to v naší výroční zprávě. Děkuji vám, děkuji vám, madam. Určitě kolegové budou mít hodně doplňujících otázek. A nyní má slovo paní Monika López Monis, místo předsedkyně z banky Santander. Pane předsedo, eh, vážení eh, dámy a pánové poslanci, děkuji vám za poslání, pozvání na toto slyšení. Vítáme příležitost hovořit s vámi dnes a přispět k práci vašeho výboru. Jsem Monika López Moniz a jsem senior executive a místo předsedkyně Santana Group od eh, dubna 2015. Moje portfolio je kompliance a etické chování odpovídám a jsem na to osobně hrdá, eh, že podporuji eh, plnění právních požadavků, stejně tak jako principu a etického chování, eh, stanovování standardu, informováním zákazníků a fungováním zájmu zákazníků, akcionářů a společnosti obecně o skupině Santander. My jsme eh, globální eh, retailová banka eh, v deseti různých regionech. Poskytujeme služby v podobě půjček a úvěrů, zejména pro malé a střední podniky a v retailu. Máme vysokou, vysoké podíly na trhu a pracujeme se lokálními pobočkami Eh, my se snažíme být jednoduchou bankou a tak tomu odpovídá naše produkty a služby. My jsme stanovili základní principy v eh, naší fiskální strategie a eh, dovolte, abych vám nyní vysvětlila, co to znamená, tím, že se změní jednotlivých principech. Vždycky platíme daně podle smyslu a ducha, nikoli pouze litery zákona a sice v tom smyslu, že Eh, zisky se daní tam, kde vznikají. My eh, potlačujeme eh, veškeré obchodní veškeré obchodní transakce, které nejsou v souladu s těmito principy. Vyhýbáme se strukturám, které mají výhradně zacílené úspory s daňovými orgány pracujeme otevřeně a úplně. My se snažíme o spolupráci s daňovými úřady na základě principu eh, transparentnosti a vzájemné důvěry. Eh, z fiskální strategii bereme velice vážně a to od těch nejvyšších pater našeho řízení a vedení. Eh, naše představenstvo tuto strategii schválilo a my máme rigorózní postupy a obecný etický kodex, eh, který dále vyjasňuje, že Santander eh, netoleruje praktiky, které znamenají nelegální neplacení daní. Řízení našich daňových funkcí se postupně zlepšuje na základě zkušeností a na základě přejímání nejlepších mezinárodních standardů. V této souvislosti jsme v roce 2013, 2010 přijali španělský kodex eh, dobrých postupů při placení daní. Eh, také se, eh, se snažíme, aby naši zákazníci také platili daně, jak se patří. To znamená, že neposkytujeme jim žádné eh, daňové eh, rady. Eh, všechny naše produkty musí být lokálně schváleny v souladu s naší politikou a musí být schválený výborem, kterému předsedám já. Vždy posuzujeme také fiskální implikace u každého návrhu. Také jsme implementovali naše osvědčené postupy Eh, na základě různých iniciativ eh, různých státních orgánů. Myslím, že je jasné, že se snažíme o eh, předvídavý, obchodně orientovaný přístup k zákazníkům a také daňovým záležitostím. A to je také v zájmu našich zaměstnanců, zákazníků, trhu a společnosti jako takové. V této souvislosti mohu říci, že Santander podporuje evropské a globální iniciativy eh, proti agresivnímu daňovému plánování, za transparentnější danění a eh, za rovné podmínky pro všechny v Evropské unii, včetně country by country reportingu a konzistentní implementace standardu OECD Eh, proti snižování daňového základu a eh, přesunu zisků. Na závěr bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za to, že nám dali příležitost vyjádřit se k této důležité věci a velmi ráda odpovím vaše otázky. Děkuji vám, Moniko. Burkhard e Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. V prvním kole bych se rád zeptal eh, zástupkyně banky Nordea. Zdá se mi, že banka Nordea, eh, která je eh, mateřskou společností BM Bank AG, je založena v Lucembursku a má, má zde tak, má také pobočku na osově Guernsey. Eh, můžete nám vysvětlit, jaký je účel této ceřinné společnosti a jaké služby zde jsou poskytovány klientům? Eh, podle mě eh, struktura vlastníků zde může vést otázkám. A budeme mít ještě další, ne, tak další otázka bude v druhém kole. Děkuji, aby bylo více času pro odpověď. Eh, prosím, Adam. Děkuji vám za otázku. Důvod, proč eh, eh, máme tedy Eh, pobočku na Guernsey. Já tady k tomu nemám kontextuální informace ani podrobnější informace v současné době, ale chtěla bych říci, že eh, struktura, kterou poskytujeme klientům, eh, je pouze pro obchodní důvody, nikoli pro daňové důvody. My tady nepodporujeme žádné daňové úniky nebo daňové, daňová kouzla. Já bych ovšem eh, velice ráda eh, vám to tak jak si konkrétněji zodpověděla eh, při příští příležitosti. Ano, děkuji. Za SAD zpravodaj je Pekofot. Um, děkuji, děkuji. Já jsem si myslela, myslel, že budete ještě pokládat tu druhou otázku. Ne, tak to později, dobrá, v pořádku. Já, také začnu se, se zástupkyní Nordy a zeptám se paní Tigbal za prvé. Vidím, že máte své subjekty v Lucembursku a chci vědět, zda jste podepsal nějakou dohodu o speciál, specifických daňových režimech s Lucemburskem a v roce 2015 Nordea AB dostala v podstatě 50 milionů švédských korun, což je asi 5-6 milionů euro, které podstatě měly nějakým způsobem jak si zabránit právě praní špinavý, špinavých peněz. A já se chci zeptat, zdali tedy se vám podařilo tomu zabránit, zdali od, tě, od té doby tedy k takovýmto případům nedocházelo. Dále, vy jste byla čina i v Ernst Youngu eh, a v dalších velkých eh, společnostech. A já bych se vás tady zeptal na vaši zkušenost. Myslíte, že by že byste nám mohla dát nějaká doporučení, jakým způsobem tedy navýšit transparentnost a jakým způsobem lépe bojovat proti daňovým eh, únikům, protože vy tedy ten sektor už znáte velmi eh, dobře a vy víte, jakým způsobem tedy ten bankovní systém v tuto chvíli napomáhá nadnárodním koncernům právě v těchto nekalých praktikách. Takže měla byste nějaká doporučení pro nás? Madam, prosím. Děkuji za vaše otázky. Pokud bych tedy začala těmi daňovými režimy a tou dohodou s Lucemburskem, Nemám tedy žádné konkrétní informace, nicméně to skutečné zdanění v Lucembursku je přibližně ve výši 30%. To, ta, to znamená, že tady neho, nehovoříme o žádných jaksi specifických jiných eh, praktikách v souvislosti s Lucemburskem. Co se týče tedy té druhé otázky a v podstatě mé profesionální zkušenosti. Vy, vy jste měl na, na mysli ty pokuty, ano? Ty, které jsme dostali. Takže to se týká eh, samozřejmě nedostatků a procesů z minulosti je to tedy součást minulosti. My jsme se tehdy hodně soustředovali na tyto procesy a od té doby jsme se snažili samozřejmě tuto situaci napravit. To znamená, chci říci, že v posledních letech to bylo opravdu na prvním místě na seznamu úkolů, které jsme chtěli plnit. Byla to opravdu priorita pro celou naší organizaci. To znamená, že jsme udělali opravdu velmi mnoho pro to, abychom posílili tyto procesy a abychom opravdu udělali všechno pro to, abychom zabránili praní špinavých peněz. V souvislosti ještě s tou mojí kariérou a doporučení, které bych mohla dát, tak bohužel nevím. Nicméně bych řekla, že ty iniciativy, které v tuto chvíli přijímá Evropská unie a OECD, včetně tedy iniciativy BEPS, včetně tedy také toho balíčku proti vyhýbání se daňovým eh, povinnostem, tak to jsou, myslím si, že iniciativy, které se ubírají tím správným směrem, i když já si myslím, že tady i tak by bylo třeba ještě trošičku posílit oba dva ty návrhy, Takže já doufám, že tím jsem odpověděla na vaši otázku. Děkuji za EKR. V Warren Lerner. Děkuji, pane předsedo. Obracím se na Nordeu a budu pokračovat trošičku v tom, co už naznačil pan Kofort. V minulém roce v květnu vaše banka obdržela varování a také správní pokutu ve výši 5,6 milionů euro. A to za porušování pravidel. Tato pokuta byla tedy udělená eh, příslušným úřadem, který zjistil, že, a teď budu citovat, vykázala zásadní nedostatky v oblasti boje proti praní špinavých peněz. V roce 2013 byly pokutova- pokutováni za velmi podobné přestupky. To znamená, že tady dochází ke kontinuálnímu nedodržování pravidel. A i v této souvislosti tedy mám eh, na vás dvě otázky v tuto chvíli. V první řadě, proč Nordea má a měla tolik problémů s dodržováním rámce proti boji s, s praním pen, špinavých peněz. Dále Christian Klosen za vaši banku řekl, že od roku 2013 vaše banka přijala zásadní opatření, která by měla zajistit dodržování těchto pravidel. A já se ptám, o jaká opatření jde. A pokud by tedy byla přijata, tak jak je možné, že tedy nebyla efektivní. Děkuji. Merci. Děkuji. Prosím, paní. Uh, yes, thank you. Děkuji. Pokusím se na tyto dvě otázky odpovědět, i když nepřímo souvisí s daněmi. Ale jak jsem již řekla, Nordea a management Nordej samozřejmě vnímá tyto pokuty a tyto, toto zjištění nedostatků velmi, velmi vážně. Ta kritika vycházela ze situace, která opět, jak si charakterizovala minulost, naší minulost. A od té doby, kdy byly zjištěny tyto nedostatky, tak my jsme přijali velmi mnoho opatření, která měla zajistit soulad s těmito pravidly. Existuje takový program nad, napříč všemi, celou naší strukturou. Kromě toho pořádáme mnoho školení a také další další procesy, které by právě měly tuto situaci zlepšit. A to doufám, že odpověděl na vaši otázku. Nemohla byste být možná trošičku specifičtější, co se týče těch nových eh, procesů, které přijala Nordea a jejich cílem bylo opravdu bojovat proti porušování těchto pravidel? nemohu v tuto chvíli, ale já budu velmi ráda, pokud mi dovolíte, abych vám odpověděla více dopodrobná písemně. A no, děkuji předem. Předpokládám, že ano. Že uh, určitě kolegové, včetně paní Lerne, to ocení. A za Alde, myslím, že pan kolega Ježek. well, thank you, chair. Well, I wanted to, to, to... Děkuji, pane předsedo. Já mám stejnou otázku. Já jsem měl stejnou otázku, ale v podstatě již na ní bylo zodpovězeno, respektive ta otázka spíš několikrát zde padla a my doufejme dostaneme detailnější odpověď později než teď. A takže se obrátím na banku Santander a také se budu odvolávat na článek v tisku, který máme v našich informacích, který říká, že banka plánovala uzavřít sedm poboček v těch daňových rájích a čtyři si zachovat na těch územích, kde existují programy výměny informací. Já se ptám, mohla byste více popsat, eh, jaké důvody, jak to fungovalo v minulosti a jak vidíte budoucnost? Děkuji, děkuji za vaši otázku. Ty informace jsou veřejné, to znamená, že ve našich eh, principech to samozřejmě eh, najdete všechno. Podle našich eh, zákonů my máme 10 poboček, po, poboček které nejsou na našem území, ale nejsou považovány za daňové ráje. Jak jste správně řekli, tři z těchto poboček jsou v procesu zániku v následujících daňových eh, letech a v následujících tedy letech eh, čtyři z nich eh, zmizí. To znamená, že nám zůstanou pouze tři a mohu k ním samozřejmě poskytnout velmi konkrétní informace, včetně tedy Eh, pobočky na ostrově Ganci. Tady jsou ty aktivity opravdu velmi omezené. Většina těch obchodních eh, aktivit byla tedy eh, přesunuta. Poté druhá v Ganci a poté Ali Limity. Takže Tady možná se ptáte, proč nechcete zavřít hned i tyto tři zbývající. Tak eh, chci říci, že tady jsou v podstatě otáz, jde o otázky následků, to znamená, že jde v podstatě o dědické záležitosti. To znamená, že ve chvíli, kdy se tedy vyřeší všechny ty vlastnické a dědické otázky, tak budou uzavřeny i tyto tři. V roce 2015 tyto pobočky, pobočky vlastně přispěly k konsolidované bázi 11 eh, miliony euro. Máme pět větví na Kajmenových ostrovech na Ganci a tyto pobočky, chci říci, v podstatě integrují své zdroje vlastně v rámci těch celkových, těch celkových sum za své státy. To znamená, že nejsou považovány za offshore v roce 2015. Chci říci, že v těchto pobočkách máme stále ještě 118 zaměstnanců dohromady. Děkuji. Nyní Paloma López z QE. Děkuji, pane předsedo. Já chci položit otázku zástupkyni skupiny Santander. Čtyři otázky podle poslední zprávy Oxfam. Hovoříme o 182 pobočkách, které máte v daňových rájích, což je v podstatě nejvyšší číslo v rámci IBES 35. Takže já vám samozřejmě děkuji za všechny informace, které jste nám eh, poskytla. Nicméně já tady mám určité eh, pochybnosti a doufám, že mi to vysvětlíte. To znamená, že eh, vy říkáte, že tam ty obchodní aktivity jsou velmi nízké, ale já bych se chtěla zeptat, zdali máte nějaké odhady, co se týče tedy daňových úniků, to znamená kolik, kolik nebo o jakých sumách hovoříme, které nejsou placeny na daních klienty, kteří využívají tyto vaše pobočky. Ale chci se zeptat dále na obchodní aktivity vaší banky. V říjnu 2015 jste byli pokutováni částkou 1 milion euro za to, že jste nezveřejnili informace v rámci vyšetřování praní špinavých peněz. A já se ptám, proč proč tyto informace nezveřejňujete. A také se ptám na korporátní zprávu a řízení, protože vidí, vidíme také vše, co se stalo v souvislosti s případem Pujol. A vaši, historič, vaši historičtí akcionáři v podstatě v, dali vzniknout konkrétní doktríně. A já se ptám, zdali v podstatě tady nejdete proti správné zprávě a řízení. Dále, co se týče poslední reformy, daňové reformy z roku 2015, tak tady se v podstatě hovoří o nových sazbách. Nicméně, podle těch těch jaksi nový, nových pravidel docházelo dokonce k redukci daní. Uh, a je jasné, že tady v podstatě to mělo i jasný dopad i na to vyšetřování. Ale já bych chtěla, abyste nám potvrdila, zdali opravdu došlo k redukci vaší daňový, daňové zátěže, anebo zdali šlo opravdu pouze o distorzi té skutečné situace. Děkuji. Děkuji za vaši otázku, jelikož jste se mě ptala španělsky, tak já vám také odpovím španělsky. V první řadě jste se ptala na zprávu Oxfam, podle níž skupina Santander má 200 poboček v daňových rájích. Tak v tomto smyslu vám chci říci, skupina Santander v podstatě vychází opravdu z té definici daňového ráje podle španělských zákonů, což je jiná definice než ta, kterou se řídí Oxfam. Eh, to znamená, že vy znáte, jaké tedy eh, daňové ráje identifikuje, identifikují reálné dekrety španělského království. To znamená, že víme, se kterými státy Španělsko podepsalo bilaterální smlouvu, na základě níž tedy tyto státy přestávají být daňovými ráji v souvislosti tedy s aktivitami mezi Španělským královstvím a těmito teritorie tady ten problém s informacemi je takový, že vlastně Oxfam vychází z definice té eh, observatoře. To znamená, že organismus, který nemá jaksi za cíl nějakou ziskovou činnost, a provádí určitý, určitý druh aktivit, tak v podstatě není už považován za eh, to, za co byl považován. To znamená, že chci říci, že pokud my se opravdu budeme řídit tou definicí podle španělských zákonů a podle definice OECD, tak nemůžeme hovořit o 200 pobočkách v daňových eh, eh, rajích. máme pouze ty pobočky, o kterých jsem hovořila a to na základě těch aktivit, které byly provedeny v minulosti. To znamená, že vycházíme jaksi z historického dědictví. Nicméně je třeba si uvědomit, že Oxfam považuje za daňový ráj i státy jako Lucembursko, Nizozemsko, Uruguay, Panama a také Las Palmas. To znamená, to jsou opět území, eh, která OECD nepovažuje za daňové ráje. Dále, co se týče té pokuty která byla udělena san, skupině, skupiny, skupině Santander za nedodržování pravidel pro boj eh, s praním špinavých eh, peněz. Tak tady chci říci, že ta pokuta vlastně vychází z něčeho jiného. Tato pokuta vlastně vychází z nedostatečných informací, které souvisí eh, s transakcemi s mm, bankou Banesto. A já tu eh, situaci velmi dobře znám. Ale o co jde? tady v podstatě jde o to, že tady vlastně už byla dříve předtím udělena daleko jaksi vyšší sankce a e, přitom v podstatě si to španělský e, soud tehdy vyložil, jako kdyby došlo k tomu stejnému porušení, ale přitom už vlastně ta jedna pokuta za ten stejný případ udělená byla. Dále, co se týče té Eh, fiskální zprávy a řízení, tak tady chci zdůraznit jednu věc. Já chci říci, že co se týče zodpovědnosti a eh, v podstatě za naše, eh, co se týče dodržování daňových pravidel, tak tady my máme správní radu a tato správní rada v podstatě dělá všechno proto, aby byla dodržována pravidla fiskální zprávy a řízení. To znamená, že i tato rada je zodpovědná za to, aby analyzovala a definovala všechna rizika, před kterými banka stojí. Mluvám, ale vy jste vyčerpala čas a e, je na tu poslední otázku, kde jste nemohla odpovědět, tak prosím písemně. Tak a nyní dám slovo za zelené Filipovi Lambercovi. Děkuji, pane předsedo mám hovořit radši francouzsky nebo anglicky? Já hovořím k pance Santander teď, ve španělsko ne, to, španělsky ne, to moc neumím, takže mně to je jedno také. Můžete i francouzsky. I mean, it's wonderful. Uh, you're Ujistila jste mě, je to skvělé. Píšete, že nemáte eh, žádné operace v daňových rájích. Eh, nic zemí není daňový ráj, eh, ani Lucembursko Eh, samozřejmě, eh, když se podíváme na eh, seznam OECD, seznam daňových rájů, tak je vidět, že je to prázdný papír, že vlastně je těžko vůbec najít. Tak mě by zajímalo, kolik máte poboček v Delaware. To je největší ekonomika v USA. Dále. Jeden ze způsobů, jak daňky napomáhají daňovým unikům, je e, prodej, případně pronájem e, daňové rezidence, daňového sídla, buď tedy to mohou být nadace, firmy, jednotlivci, cokoliv. A v podstatě takto Eh, oni tam mají speciální daňový status a to znamená, že eh, umožňují eh, zákazníky, zákazníkům, aby takto si snižovali daň. A čili tady to je de facto, ten systém se nazývá Contract for Difference a jde to o prodej a nákupu aktiv. A de facto může to být tak, že eh, pro eh, různé země jsou eh, tedy příjemci toho zisku různé osoby. A tím se je to prostě jinak definováno v právu. A tím, že se s tím šikovně zachází, může vznikat pro vás jako banku daňová výhoda. Mě by samozřejmě zajímalo, zda Santander svůj daňový statut využívá k tomu, aby eh, zákazníci Santanderu měli daňové výhody. A eh, pokud byste toto neprovozovali, nemělo by to být tak, že by eh, všechny daňové orgány dostaly ty též informace a v podstatě ty též informace jako daňový dozor protože eh, jsou eh, občas eh, značné rozdíly mezi tím, jaké informace poskytujete finančnímu úřadu a jaké bankovnímu dohledu. Takže to tu mě zajímalo a prosím nezapomeňte na Delaware, to je skvělý stát. Prosím. Děkuji, já se pokusím to odpovědět včas, ale těch otázek bylo hodně. Takže pokud se týče první otázky Delavé, já jsem tam nikdy nebyla, ale my tam máme pobočku, ale tam se e, vydávají pouze jaksi obchodní e, dokumenty, to tak dělají mnohé firmy. Tento commercial paper, e, toto je vlastně něco, co si před cují pouze američtí občané a de facto eh, je to, je to dáno rozdíly mezi poměry v Evropě a v Americe. Pokud se týče té druhé otázky, eh, my nedáváme žádné eh, rady, pokud ano, v podstatě jde o to, zda umožňujete eh, zákazníkovi, eh, aby měl vaše výhody eh, daňové. Protože vy, pokud jste broker, tak nejste ní stejně jako uživatel. Takže my, vy někdy můžete tento svůj, toto své lepší daňové postavení dávat také zákazníkům. Toto je ta otázka. Mně nejde o daňové poradenství. Ano, já jsem se pokoušel na to odpovědět. Ne, my nemáme žádné konkrétní struktury, které by napomáhaly klientům eh, k daňovým únikům. My máme svoji vlastní strukturu, ale eh, nikdy ji nepoužijeme ve prospěch zákazníka. Hmm. Daňové struktury třeba ve Španělsku, eh, my jsme tam jaksi financovali plavidla a Eh, všechny daňové výhody, které s tím byly spojeny, šly přímo tedy eh, zákazníkům. Tam banka nehrála žádnou roli a my také nedáváme žádné rady svým zákazníkům a neprodáváme jim žádné daňové struktury, takže nemůžeme být používáni eh, jako nástroj pro získávání daňových výhod ze strany zákazníků. Děkuji Marko Zany opět za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na zástupkyni Barky Santander. Moje otázka se týká případy daňových úniků. Dva případy to byly, kde Santander prohrál s finančním úřadem Spojeného království v roce 2015. Šlo asi o 100 milionů liber šterliků a mm, tady šlo o pobočku eh, National no, Treasury Services. Tehdy se e, šlo o typ zaúčtování, které bylo milné, týkalo se to swapů, které se zaučtovaly v Santanderu jako za ztráty, daňové ztráty, když to ve Spojeném království dostali za to pokutu jste. A banka Santander e, tedy použila e, podobně schéma Eh, daňových ztrát i v jiných zemích eh, předtím, tedy ve kterých funguje v Evropě, použili jste to i předtím. A druhá otázka se týká eh, Banco Santander Brazílie na Kajmanských ostrovech. Tedy to je vlastně takový nástroj, který používá banka Santander pro dluhopisy. Víme velice dobře, že takovýto typ subjektů, organizací na Kajmanských ostrovech, že tam je mm, daňové osvobození třeba 20 až 30 let. A existují prostě státy i v Evropě nebo ve Spojených státech, které umožňují eh, mm, mm, tedy ne, eh, ne, eh, dvojí zdanění a já se ptám tedy, proč jste používali ten subjekt na Kajmanských ostrovech. Děkuji za tuto otázku. Uh, Děkuji za otázku tak eh, ta otázka, ta eh, Umbria eh, a Rakesis v velkých, ve Velké Británii, tak to byla aby National Group, to byla franšíza, kterou jsme koupili jako Santander a eh, musím eh, říci, že se to, to bylo v souladu s eh, právem v roce 2010. Čili vzhledem k tehdejší úpravě, která byla platná, se eh, všechno odehrálo v pořádku a ta transakce měla určité technické aspekty a my jsme chtěli mít jistotu, že naše interpretace té stávající legislativy byla správná. Pokud se týče té diskuse eh, těchto transakcí z roku 2010, tak eh, my jsme se pokusili eh, to nějak vyřešit s finančním úřadem ve Velké Británii. Nicméně došlo k negativnímu rozhodnutí v roce 2015, proti kterému jsme se rozhodli neodvolávat. A co se té druhé otázky týče, už jsem vám řekla, že my skutečně máme pobočku na Kajmanských ostrovech, je to pobočka Santander Brazil, ale on, ona neposkytuje služby zákazníkům, eh, má pouze hedgingové funkce, eh, tedy pokud se týče eh, směny měn. o Kajmanské ostrovy. Připomínám členům výboru, že první pozvání, které jsme Eh, dali, tak eh, na to jsme dostali od Kajmanských ostrovů negativní odpověď, že mají hodně práce a jak jsem již řekl, my se pokusíme ještě po druhé, po druhé je pozveme a určitě by bylo zajímavé jim tyto otázky položit přímo, tedy přímo těm, kteří odpovídají za daňové eh, předpisy na Kajmanech, aby protože tady dnes odpoledne se nám dostává pouze částečných odpovědí. Nyní za EPP dám slovo panu Burkhartovi Pálcovi. Děkuji, pane předsedo. Tentokrát se obracím na zástupkyni eh, banky Santander. Mám dvě otázky. Za prvé, eh, k tématu praní špinavých peněz. Možná eh, byste nám mohla vysvětlit, jaké standardy eh, uplatňuje Santander v svých vnitřních strukturách eh, v souvislosti s praním špinavých peněz, zejména v souvislosti s obchodní činností v Latinské Americe. Také by mě zajímalo, jak tyto procesy jsou organizovány, a jaký reporting jde do španělské centrály. A druhá otázka. Vy jste několikrát eh, řekla, že neprovádíte žádné daňové poradenství, že neprodáváte žádné daňové struktury. Zajímalo by mě tedy, jak ovšem eh, vytváříte produkty, jakou roli u těchto produktů sehrávají daňové faktory. Ehm, prostě můžete samozřejmě říci, že neprovádíte daňové poradenství, nemáte, eh, neprodáváte rodné struktury, na druhé straně všem prodáváte produkty, čili bylo by dobré vidět, jaká pravidla se při konstrukci a výkladu těchto nových produktů uplatňují. Děkuji vám, madame. Eh, děkuji vám za otázky. První otázka, eh, to jsou ty procesy AML. Eh, my máme korporátní rámec proti praní špinavých peněz, schválilo to představenstvo a povinně to uplatňují všechny pobočky. Čili a každá, každé představenstvo v každé zemi se tím musí řídit. Eh, používáme stejnou technologii pro všechny skupiny v bance, tedy technologii AML, tedy proti praní špinavých peněz. A to znamená, že ačkoliv eh, ten hlavní požadavek, pokud se týče identifikace klientů, jejich segmentaci, eh, rizikovosti a vy jste zmínil jména naše klienty v Latinské Americe. Já musím říct, že eh, ta pravidla používáme úplně stejně offshore i onshore. Čili eh, eh, to tež platí pro klienta v Miami, jakož i ve Španělsku, pokud jsou privátními zákazníky. Tak a pokud se týče prodeje služeb produkty, produktů, my, eh, když nabídneme, tak eh, daňový prvek rozhodně není, nepatří k hlavním prvkům, které zvažujeme. Eh, já předsedám výbor, jak už jsem řekla, a zde validujeme každý produkt a každou službu, která má být nabízena v zemi, kde fungujeme. Čili všechny produkty, ať už je to ve Španělsku, Brazílii nebo Portugalsku, prochází schválením mého výboru a tento výbor eh, platí úplně stejně pro všechny naše pobočky, všechny eh, geografické oblasti a samozřejmě eh, musí to všechno schválit další oddělení IT a tak dále. Čili my se snažíme zajistit to, aby Eh, daňová, daňový aspekt toho produktu byl řádně eh, vyjasněn a řádně vysvětlen také produktu, eh, to také zákazníkovi. Děkuji a nakonec Chamon Chauregi za SAD. Dobré odpoledne. Já chci položit otázku oběma dámám nejdříve takové trošičku politické zamyšlení a poté dvě technické otázky. Takže to politické zamyšlení. Jak jistě víte, tak se v tuto chvíli nacházíme v tuto chvíli zde v této místnosti, protože v tuto chvíli čelíme sociálnímu problému a také eh, v podstatě nevoli evropských občanů proti nekalým praktikám bank. Kromě toho je pravda, že banky jsou důležitou součástí právě této nevole. To znamená, že činnosti bank právě vedly k tomuto podráždění evropských občanů. A kromě toho je pravda, že nesou část zodpovědnosti na této krizové e, situaci. Kromě toho stále u zrodu té velké hospodářské krize. A já se ptám, zdali jste si vědomi toho, že všechny finanční organizace, pokud chceme, aby finanční a obchodní sektor fungoval, tak musí zajistit absolutní transparentnost a spolupráci v oblasti daňových otázek. Takže otázky. Když některá z vašich poboček v některé z těch zemích, kde operujete, tak pokud k ním, do nich tedy přijde někdo, kdo není občanem té dané země, do vaší pobočky a chce si tam otevřít nové konto, tak se ptám, jakým způsobem vy spolupracujete s příslušnými úřady. To znamená, spolupracujete s národními finančními úřady těch lidí, kteří nejsou občany země, ve kterých je ta pobočka, ale chtějí si v té zemi otevřít nový účet což je samozřejmě otázka velmi důležitá. A dále, otázka, o které velmi dlouho hovoříme. Je možné, že v příštím roce se již domluvíme na něčem, čemu říkáme daň z transakcí. Ale co se týče těchto offshoreových oblastí, budou i nadále fungovat jako daňové eh, ráje. Myslíte si, že to v podstatě, že, ty, že, ty no, že ta nová pravidla, která vstoupí v platnost, povedou ještě k rozšiřování těch nekalých praktik v těchto oblastech? A začneme paní Jigval, abychom změnili pořadí. Dvě minutky. Děkuji. V souvislosti s tou první otázkou, tak eh, o tom jsem již hovořila. My samozřejmě máme procesy, které jsou aplikovatelné pro všechny na všech eh, ve všech zemích a ve všech pobočkách, včetně tedy všech těch eh, procesů AML. Také přijímáme opatření pro to, aby klienti dodržovali daňová pravidla. V podstatě se je snažíme povzbuzovat k tomu, aby byli transparentní vůči finančním úřadům ve své zemi. A co se týče té druhé otázky, prosím vás, mohl byste ji ještě jednou položit? Já jsem se ptal na následující. Myslíte si, že daň z finančních transakcí povede k tomu, zdali to tedy povede k tomu, že ty prostory offshore, že ty prostory daňových rájů se ještě rozrostou po té, co bude zavedena tato daň? Co se týče této daně z finančních transakcí, tak tady si myslím, že jsme se vždy vyjadřovali velmi otevřeně. Tak my si myslíme, já teď nevím, jak se tomu přesně eh, řekne anglicky, ale v podstatě to ano povede k nové situaci. Nicméně, jak ta situace bude vypadat, jakým směrem se to bude ubírat, to těžko mohu předvídat. Děkuji, prosím. Děkuji, děkuji za vaši otázku. Co se týče té první otázky také, eh, či toho politického zamyšlení, tak ano, já s vámi souhlasím. Ano, my jsme si velmi dobře vědomi toho, že nemáme úplně nejlepší eh, společenskou reputaci, ale my se snažíme udělat všechno pro to, abychom ten společenský kredit opět eh, získali. Je pravda, že jsme samozřejmě to renomé si hodně poškodili v posledních letech. Nicméně, o co nám jde? My se snažíme hlavně podpořit výměnu informací a tady eh, eh, operace jako eh, CRS, jako FATKA. To jsou všechno iniciativy, které te, tu, tuto výměnu názorů podporují a ne pouze v rámci Evropské unie. A my doufáme, že tyto iniciativy tedy povedou opravdu k lepší výměně informací. Nicméně, co se týče praní špinavých eh, peněz, tak nám samozřejmě pomáhá to, že v podstatě můžeme v eh, poskytovat tyto informace příslušným daňovým úřadům, protože to také vede k tomu, že naši klienti jsou v podstatě povzbuzováni ještě více či nuceni poskytovat příslušné informace. My si samozřejmě uvědomujeme ty současné <clears throat> současné problémy a je jasné, že my v tuto chvíli si vůbec nedovedeme představit, jakým způsobem se ta situace bude eh, ubírat. Eh, v, v Polsku už například existuje takováto daň z finančních transakcí. Nevíme, jak to tady bude vypadat eh, ve Španělsku, ale je jasné, že samozřejmě banky nejsou eh, těmi jedinými subjekty, které mají přispívat do veřejného rozpočtu, ale jak jsem již eh, říkala předtím, naše přítomnost v offshoreových oblastech, v těch daňových rájích je stále omezenější a bude opravdu eh, minimální a čím méně, tím lépe samozřejmě. Děkuji. Děkuji vám. Tímto podstatě jsme uzavřeli kolo otázek v rámci tohoto druhého panelu. Děkuji tedy oběma řečnicím a také chci říci, že si všichni pamatuji, že zástupkyně obou institucí nám slíbily některé odpovědi písemně. Hlavně jde tedy o zástupkyni eh, Nordy, jde tedy o otázky týkající se boje proti praní špinavých eh, peněz a všechny další otázky. A mm, na druhé straně vy jste neměla čas odpovědět na všechny otázky paní Paloma López, a to především ohledně rozhodnutí, které bylo přijato ve váš prospěch a ve prospěch dalších podniků, tedy snížit daň eh, z eh, zisku. A navrhuji tedy, abychom uzavřeli druhý panel. Děkuji vám, ano. A pokud si přejete tady setrvat až do konce, tak jste vítány. A navrhuji nyní, aby by sem přišli zástupci UBS a Unikreditu. Byste se posadili. Je to pan Píňo, který je výkonným ředitelem a ředitelem pro zdanění, pro daně skupiny UBS. Je v sále. A potom pan Čekaky, který je odpovědným za daně ve skupině Unicredit. Oui, Voilà. Donc Unicredit est ici. Eh, takže Unicredit je zde. A UBS je po mé pravici. Takže výborně. Děkuji, pánové, že jste přišli. Eh, mm, vy jste tady od začátku již, takže jste pochopili pravidla a v jakém duchu jsme organizovali toto slyšení, důvody, které nás vedly k tomu, že jsme si zvolili vaše banky. Tedy my jsme si vzali ty nejvýznamnější banky v Evropě a dbali jsme také na eh, eh, rozložení geografické, tedy mezi hlavní evropské státy určitě jste si povšimli, že po eh, pětiminutovém úvodu, kdy představíte strategii, daňovou strategii vaší banky a vaše vztahy, vztahy s klienty, tedy pokud jde o daňovou problematiku. Takže na to budete mít 7 minut a poté budete odpovídat na otázky zástupců e, frakcí e, podle e, pořadí tedy abecedního nejprve dám slovo panu Pino. Máte slovo. And members of, and members of the committee. Vážení členové vašeho výboru, děkuji za to, že jste k sobě přizvali zástupce skupiny UBS. UBS je globální banka, která má své sídlo ve Švýcarsku. Jde nám samozřejmě o obchodní eh, aktivity a máme také samozřejmě investiční banky a další pobočky. Samozřejmě, že sofistikované finanční trhy Evropské unie jsou také součástí našich globálních aktivit a chceme dělat všechno pro to, aby Evropa byla konkurenceschopnou a silnou oblastí pro obchodování. To znamená udělat všechno pro to, aby v Evropě rostl i blahobyt, i konkurenceschopnost. A to je pro nás zcela zásadní. UBS samozřejmě chce nechat za sebou velmi důležitou stopu. Máme více jak 10 tisíc zaměstnanců a více jak 12 členských státech Evropské unie. A UBS eh, zveřejňuje eh, informace, možná ne všechny informace, ale chci říci, že 22% všech našich aktivit se nachází právě na území Evropské unie. Proto právě je Evropská unie pro naše obchodní aktivity velmi eh, důležitá. My jsme se naučili, že transparentnost je zcela zásadní a také dodržování pravidel je zcela zásadní pro efektivní fungování naší společnosti. A je to také důležité pro udržitelnost celé naší firmy i také pro naše klienty samozřejmě, že se držíme daňových pravidel, která jsou eh, stanovována na Evropské unii. To znamená, že se snažíme plnit všechny naše povinnosti tak, jak jsou stanovovány na úrovni Evropské unie. Také máme svůj kodex eh, etický a e, kodex dobrého chování. To znamená, že my neanalyzujeme pouze, zdali ty naše aktivity jsou legální, ale zdali také jsou správné. To znamená, že my děláme všechno pro to, abychom platili správný podíl na dani. A také v žádném případě nepovzbuzujeme naše klienty, aby se daním vyhýbali. To znamená, že neděláme nic pro to, abychom se účastnili transakcí, které jsou nějakým způsobem eh, nelegální či eh, pochybné. Máme tedy náš vlastní kodex, který slouží jako náš eh, eh, vnitřní interní rámec pro dodržování daňových pravidel. V první řadě UBS bude vždy bez jakékoliv výjimky dodržovat všechna, všechny daňové zákony. Kromě toho jsme také eh, zodpovědní za kontrolu dodržování těchto pravidel. UBS bude dělat také všechno proto, aby jednala transparentně. Dále, UBS nebude nikdy se podílet na aktivitách, jejíž hlavním cílem by nebyly obchodní aktivity. A kromě toho také bude vždy kontrolovat všechny své aktivity. Kromě toho máme také interní politiky, jejíž cílem je opět dodržovat správné procesy a jejich cílem je také řídit se eh, správnými pravidly. Samozřejmě, že také dodržujeme všechna pravidla také pro finanční transakce a tady opět hovoříme, hovoříme o vysoké úrovni transparentnosti, kterou, kterou zajišťujeme i také pomocí spolupráce s velmi kvalifikovanými poradci a samozřejmě máme tady eh, kolegy, kteří dohlíží na dodržování těchto pravidel. My budeme, my také se soustředíme pouze na obchodní aktivity, které nejsou pochybné a které neobsahují velká rizika dodržujeme, jak říkám, všechna daňová pravidla a daňové e, zákony. Představenstvo UBS se těmito pravidly řídí a všichni zaměstnanci UBS také nesou zodpovědnost za držování těchto e, pravidel. My děláme všechno proto také, abychom e, jednali v souladu s požadavky občanské společnosti. Děkuji. Monsieur. Děkuji, pan Čekači. Mr. Chairman, members of the... Pane předsedo, dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, děkuji za pozvání. Děkuji za příležitost a eh, hovořit s zástupci zákonodárného orgánu a popsat, jakým způsobem řešíme daňové povinnosti a jak eh, respektujeme daňové předpisy. Dovolte, abych mm, popsal Unicredit jako skupinu a jak přistupuje k daním. Unicredit je lokálně přítomna v 17 zemích, samozřejmě i v jiných zemích než v Evropě a více než 125 tisíc zaměstnanců, více než 32 milionů klientů v Evropě a je to jedna ze 30 systémově důležitých bank na světě. A právě proto pro nás je zcela zásadní, abychom vůbec byli schopni eh, eh, podnikat eh, na určité úrovni jistoty a i vzhledem ke komplikovanému právnímu rámci, tak proto musíme správně řešit daňové povinnosti. Kromě toho, my jsme, za, my jsme zavedli nezbytné materiální personální prostředky, ale i jsme zvýšili povědomí všech našich zaměstnanců, eh, abychom mm, eh, všude respektovali závazky vyplývající z našeho etického kodexu. Budu citovat, zaměstnanci nesmí nabízet eh, písemně či ústně investiční produkty a další transakce na tom základě, že pouze to bude daňově výhodné pro klienta a další strany. Skupina nesmí e, uzavírat transakce či prodávat investiční produkty s cílem e, obcházet, vyhýbat se daním nebo získávat daňové výhody a činnost eh, skupiny musí být podporována, podpořena, opřena o podnikatelské důvody. Jakékoliv transakce, jejíž cílem je pouze obcházet daně nebo získat slevy na daní nebo eh, vratky daní, tak to je striktně zakázáno. Informace poskytované finančním úřadům a dalším příslušným orgánům musí být kompletní, eh, správné, pravdivé. Je zakázáno bránit činnosti prováděné těmito finančními úřady při finančních kontrolách či auditech. Kromě toho nedávno jsme vydali takovou globální politiku, náš fiskální rámec, což je specifický daňový kodex, který definuje úkoly, každého eh, našeho právního subjektu. Dále také i definuje hlavní činnosti, které provádí se těmito funkcemi a jasně, kdo hraje jakou roli, kdo má jakou odpovědnost podle doporučení OECD. Vytvoření eh, fiskálního kontrolního rámce v každém subjektu naší skupiny, to je povinné mít takovou strukturu, ale jak z praktického pohledu respektujeme naše vlastní pravidla. V roce 2010 jsme začali tím, že jsme dobrovolně podepsali kodex, který se týká zdaňování bank ve Spojeném království. V roce 2014 banka, Bank of Italy, centrální banka, vydala vlastní pravidla v souladu s návrhy OECD, tak Unicredit eh, konsistentně investoval do toho, abychom i eh, respektovali eh, tento eh, model, který se týká daňových rizik. Takže my máme proceduru politiku, abychom respektovali veškeré povinnosti. Jsme eh, na, na úrovni celé skupiny, eh, zajišťujeme, že respektujeme pravidla a předpisy všech zemí, ale také i Eh, implementujeme country by country reporting, globálně tedy koordinujeme toto úsilí a máme jasnou politiku vůči těm státům, které nekooperují. Jinými slovy je eh, povinné eh, případně toto podrobit nejprve kontrole finančního úřadu, pokud ta, ta transakce se týká takové nespolupracující jurisdikce. Dále to se týká především nových produktů Děkuji, děkuji za vaši pozornost a za váš čas. Děkuji, pane řediteli. A nyní dám slovo členům a nejprve za EPP Burkhard Balc. Děkuji vám, pane předsedo. Udělám to stejně jako v posledním kole. Nejdříve tedy eh, otázka na USB eh, a poté na Unicode. Od loňského roku musí eh, banky poskytovat reporty country by country. Eh, pro ty velké už to platí eh, víc než rok. Přičem některá data se nezveřejňují, ale důvěrně se sdělují komisi. Vy jste už nějakou zkušenost v tomto oboru se sbírali. Mě by zajímalo, jak to vypadá pro vás. Eh, vy máte 14 různých členských eh, zemí EU, eh, kde to musíte dávat, ale ne Švýcarsko, ne USA, ne Hongkong a ne Singapur. Hm, jaká, jaké jsou tedy vaše zkušenosti s country by country reporting a zejména jak úplný je obrázek, který bychom měli získat nebo získáváme, eh, pokud se eh, neobjevuje v těchto zprávách vaše činnost eh, mimo EU a případně v souvislosti s přesouváním obchodních činností právě do azijské oblasti. Děkuji vám, pane řediteli. tak eh, my, my jsme eh, tedy eh, tento reporting dávali od roku 2014 a plníme všechny požadavky. CED4 existuje pouze v Evropské unii. Nicméně ta pravidla country by country reporting budou fungovat, také budou platit i pro švýcarskou banku UBS. My ne, globálně nepřesouváme své činnosti. My fungujeme podle ekonomické reality a mm, naše, naše aktivity se samozřejmě odehrávají tam, kde máme zaměstnance a e, to jsou samozřejmě e, regulované e, subjekty, žádné schránkové, poštovní schránkové firmy a podobně finanční úřady od nás získají plně transparentní přehled všech našich eh, činností. Odpovídá to, tedy je to odpověď na naši otázku. Eh, možná ještě doplňující otázka jste správně řekl, že žádné eh, formální eh, právní požadavky k tomu neexistují. Dá se očekávat eh, do budoucna, že také v dalších důležitých trzích vašeho koncernu budou takovéto údaje zveřejňovány. To by pro nás bylo velmi zajímavé. Pane řediteli? Obecně opět e, budou tedy e, platit stejná pravidla. E, my, my, my jsme my uvažujeme tedy o dobrovolném zveřejňování údajů a pak by to bylo k dispozici ve všech jurisdikcích, kde máme operace. Nicméně máme určité obavy, že eh, jsou tady další korporace, které fungují na těchto trzích, eh, také třeba Spojených státech, ale jiné, ale eh, v podstatě neradi bychom dávali konkurenční výhodu našim konkurentům. My nevíme, že to skutečně tady je to riziko, my to právě vyhodnocujeme. Čili my můžeme dobrovolně zavést country by country eh, reporting eh, po celém světě, všude, kde jsme eh, přítomni ještě dříve, než to bude povinné. Určitě to nezavedeme jako první, ale pokud vznikne ten trend, tak se připojíme. Výhoda je být první, ale taky to může být i nevýhoda, i výhoda tedy a je to důležité pro reputaci za SAD Evelyn Regner. Děkuji. Nejdříve otázka na UBS a poté druhá otázka na oba. V médiích eh, eh, je domněnka, že jste pokusila eh, jednoho bisblowera, vašeho bývalého zaměstnance, umlčet, který chtěl francouzským úřadům sdělit, co si k vašim údajným praktikám. A co to můžete říct? A druhá otázka jaká je tedy vztah mezi klasickým bankingem a investičním bankingem v daňových oázách. Zajímal by mě, kolik jste tam eh, odvedli daní, jak je vysoký zisk a kolik tam máte zaměstnanců. Pane řediteli. Tak eh, my máme globální politiku, eh, která chrání whistleblowery. Pokud se týče eh, toho konkrétního příkladu, tak eh, tam se vyšetřuje a já tedy, kdybych se k tomu teď vyjadřoval, mohlo by to ovlivnit další vyšetřování, takže o tom nebudu hovořit. Pokud se týče retailového investičního bankingu a daňových oáz, naše retailové bankovnictví se odehrává pouze ve Švýcarsku, to znamená eh, eh, v daňových oázách tady je to nula. A pokud se týče investičních eh, bankovnictví, naše investiční bankovnictví je ve velkých finančních centrech ve světě, kde máme velký počet zaměstnanců. A pokud se týče daňových oáz, tak Eh, tam tedy nemáme činnosti, poněvadž eh, poněvadž eh, jaksi to tam máme tedy například v Lucembursku máme brokerage a další tedy služby, které tam pracuje zhruba 500 lidí ale eh, vzhledem k tomu, jak eh, jsou tedy eh, struktury celosvětového trhu uspořádány, tak my máme tedy určitého partnera pro naše klienty, například na Kajmanských ostrovech. Evelyn, máte ještě další otázku? Moje, otázka, moje odpověď bude velice krátká. Já si nejsem vědomý o tom, že bychom podstatným způsobem využíval daňových oáz v RTLV nebo investičním bankovnictví. Eh, v určitých případech jsme zde přítomni, ale chtěl bych říct jednu věc. Podle daňové legislativy, a my máme tedy v Itálii tak v podstatě eh, veškerý eh, zisk, který vzniká v Itálii, musí být v Itálii také zdaněn. Čili my skutečně nemáme žádnou, ne, nepoužíváme žádným významným způsobem e, tyto daňové oázy. Využití velkých eh, daňových eh, center, například na Fajorských ostrovech, tak to je pouze z obchodních důvodů. Merci beaucoup. Pour le groupe ALDE... ALDE Sylvie Goulard. Děkuji, pane předsedo, děkuji Eh, že jste přišli. Já mám dvě otázky. První eh, vás možná trochu překvapí, ale vy cítíte nějakou státní příslušnost ve vašich bankách nebo ne? To je takové divné. Když přijímáme určitou legislativu, tak nám se říká, máme francouzské banky, italské banky a potom nakonec zjistíme, že vy jste cross-border. A když se vám to hodí, tak eh, tu činnost umístíte tam, kde to je pro vás příznivé a tedy otázka si, na kterou těžko odpovíde, odpovíte. Vy se cítíte jako Švýcar a Itel, protože tam jsou sídla vašich podniků, anebo eh, vy prožíváte tu vaši činnost jako eh, takovou činnost přeshraniční, tedy která se tak toulá po světě. A potom, jak myslíte si, že pokud Spojené království odejde z EU, změní to něco na věci, to znamená více činnosti, eh, přesunete do Londýna nebo naopak zůstanete spíš na kontinentu? dvě otázky. V podstatě obě otázky jsou na oba řečníky. Itálie nejprve odpoví, takže cítí se jako Ital, pane Čekači? Já jsem hrdý, že jsem Ital, pane předsedo. I italsky můžete mluvit, tedy. Ano. A Sylvie Goulart mluví italsky, rozumí. Já e, jsem hrdý na to, že jsem Ital. Myslím si, že úkal eh, daňového ředitele je, konkrétně, je korektně aplikovat zákony ve všech eh, zemích, kde mm, podnikáme a samozřejmě vždycky jednat v duchu zákona také. A z tohoto důvodu si myslím, že eh, koordinace, harmonizace v Evropě je ten nejlepší způsob, jak to dosáhnout. A teď pokud jde o Brexit, já tady mohu dát pouze odpověď v tom smyslu, že v Itálii tomu říkáme dobrý hospodář, takže já si myslím, že to nepovede k nějakým delokalizacím případně i z pohledu Itálie a Evropy, ale vím, že to by mělo velké problémy, by to znamenalo a velké důsledky a i samozřejmě asi by to někomu dalo příležitost pro biznis, ale já si to nepřeji. Já si, eh, jak jsem řekl, já si přeji tedy vždycky dodržovat relevantní předpisy. Děkuji. Pan ředitel UBS. This is my own personal opinion since... Teď budu hovořit eh, sám za sebe, protože k tomu nemáme žádné oficiální politiky. My jsme švýcarská společnost a jsme i mezinárodní společnost, protože my jsme byli založeni ve Švýcarsku, máme tady hlavní sídlo. Ale ve chvíli, kdy chceme poskytovat naše služby všem našim eh, zákazníkům, tak musíme se podílet na obchodních aktivitách na všech možných eh, trzích. To znamená, že v tuto chvíli je svět každý, každým dnem menší a menší. To znamená, chcete-li opravdu poskytovat poskytovat efektivní služby, musíte být opravdu nadnárodní, musíte být multikulturní a multinadnárodní. Samozřejmě, že ta situace je velmi komplikovaná. Samozřejmě, že lidé mají trošičku strach eh, z Brexitu, nikdo neví, k čemu to povede. Eh, uvidíme. Uvidíme samozřejmě na ty okolnosti. Podle těch okolností se bude také vyvíjet eh, ta naše eh, reakce či ten náš postoj. To znamená, že ve chvíli, kdy tedy ta situace nastane, tak ji budeme analyzovat a také budeme na ní reagovat. Na druhé straně asi možná bychom mohli kompenzovat odchod Spojeného království vstupem Švýcarska. A nyní má slovo Fabio de Masizague. Já, habe... Já jsem v tuto chvíli připraven položit otázku pouze UBS. Já jsem jezdil za babičkou do Švýcarska a pamatuju si, že se mě vždy celníci velmi přísně eh, ptali, zdali máme něco k proclení a já si velmi eh, pamatuju, že moje babička velmi vážně také odpovídala. Ale vidím, že UBS opravdu toho deklaruje velmi málo. Hovoříte o 14 státech a ne všechny evropské státy se ve vaší zprávě eh, objevují. A teď tady, když se podívám na tu vaši zprávu z roku 2014, country by country, tak <clears throat> vidíme tady, že to pokrývá pouze ty kreditní úvěrové instituce, které, pokud ty jejich pobočky spadají do toho takzvaného inscope, ale to ten pojem, ten koncept InScope, to je si v podstatě UBS vymyslelo. To vůbec ani nevychází z CRD4. E, eh, prosím vás, mohli byste nám to vysvětlit, co teda to InScope znamená? protože pokud tomu já správně rozumím, tak CRD4 říká, že CBS eh, informace musí být zveřejňovány podle států, v nichž jsou právě usazeny nebo v nich se nachází ty pobočky. Chci tedy vědět, eh, kolik ceřiných společností máme, tady Barclays například. My tady máme například eh, číslo tisíc, více jak 1300 poboček, tady ale opět žádné informace nejsou. A mě tady v podstatě nejde o to, zdali se jedná o nějaké firmy nebo o různé druhy partnerství. Já chci vědět prostě kolik. Protože E, tady také hovoříme o dalších offshore pobočkách, včetně teda té na Panamě, v Panamě. A já tedy chci vědět, jaké služby tedy poskytujete proto také, aby vlastně soukromé osoby se mohly vyhýbat své daňové povinnosti. Děkuji a pane řediteli, máte slovo. Takže CRD4 a tady ta pravidla pro reporting, tak ta se vztahují samozřejmě na instituce a orgány EU. To znamená, že my se samozřejmě držíme těchto pravidel. A jak jsem eh, říkal, tak tady my poskytujeme ten reporting podle jednotlivých zemí, podle toho, kde ty obchodní aktivity máme. A poté samozřejmě máme ještě ty globální aktivity a tady se držíme samozřejmě pravidel BEPSu a také zákonů Švýcarska. Ale můžete nám vysvětlit, co to znamená InScope, to, co je vlastně v té vaší eh, zprávě. Protože něco podobného jsme zažili i u případu FIFA, ale co to znamená to InScope? Já si nejsem úplně jistý, zdali rozumím vaší otázce, protože CRD4 se vztahuje na eh, bankovní subjekty v rámci EU. To znamená, my máme banky ve Švýcarsku, v Hongkongu, v USA, v Singapuru a tyto banky v podstatě nespadají pod CRD4, ale ještě jste mi neodpověděl na to, co to znamená InScope. InScope v rámci toho InScope country by country, protože vy tady píšete eh, neustále o tom InScope. Jak jsem již eh, říkal, InScope CRD4, tak to se vztahuje pouze na ty banky, které jsou regulované na Evropské unii. To znamená, že pouze to, co se řídí tedy těmi pravidly EU. A co vaše aktivity v, Panampě, v Panamě? v tuto chvíli nemám informace, které bych vám mohl dát. Je možné, že tam máme kancelář, ale nic víc o tom nevím. Máte tam nějaké fondy? Ne, ne, v tuto chvíli vám nemohu říci, jaké služby poskytujeme v Panamě. Ano, takže to je odpověď, kterou dostaneme písemně, ano? Já vám samozřejmě tu odpověď eh, podám písemně. Před soudem bych řekl, v tuto chvíli již nemám žádné další otázky. Euh, ano, tu poslední odpověď dostaneme písemně. Za zelené pan Sven Gigold. Děkuji, pane předsedo. Uh, first, uh, I have a já mám rychlou otázku na zástupce UBS a poté další otázky na Unicredit. Co se týče UBS, tak já jsem si eh, s velkou pozorností přečetla vaší zprávu Country by Country. A tam zmiňujete mimo jiné to, že UBS Limited, která má sídlo v, ve Spojeném království, má 24 zaměstnanců, kteří vydělávají 77 milionů zisku a toto je zdaňováno pouze 3,6%. Jak je to možné? Jak je možné, že tady máte tak vysoký zisk na zaměstnance a jak to, že to zdanění je tak nízké? Jak je to možné? Jak to, že ti lidé Eh, v Londýně jsou tak neuvěřitelně efektivní a ziskoví. A co se týče Unikreditu, ve vaší zprávě máte dva daňové eh, ráje, Bermudy a Kamanské ostrovy, ale když se podíváte na, ten, eh, na tu konsolidovanou zprávu, tak tady máme ještě Delaware, Hongkong a Genci. A já bych vás tady poprosil, abyste nám poskytl doplňující informace právě v těchto jurisdikcích. A za druhé, my jsme byli docela překvapeni, když jsme zjistili, že vaše zisky na Kajmanských ostrovech jsou dvakrát tak větší než eh, obrat eh, v Irsku. Tady ty zisky jsou dokonce třikrát vyšší a stále navázané na velmi nízkou eh, míru zdanění. Takže mohl byste nám, prosím vás, k tomu něco říci? Hello. Děkuji. Nejprve otázka na UBS. Ano, ano, eh, tam máme, eh, my máme primární investiční entitu v, ve, Spojení, v Spojeném království. Máme zde přes 200 eh, zaměstnanců a oni jsou registrováni pro UBS Limited. A nízká daňová sazba je tedy dána tím, že Eh, díky tomu, eh, že jsme měli nízký eh, očekávaný zisk, použili jsme určité, určitá aktiva tak, aby se snížila daňová sazba, ale pro národní daně to nemá žádné, žádný vliv a e, jaké jsou zdroje e, tohoto odložení e, daňové povinnosti. Odpověď bylo to dáno v, daň, v krizi, poněvadž došlo k ztrátám. A tyto ztráty byly generovány v Londýně na tedy obobočce UBSG v Londýně. Prosím. Unicredit. De facto já jsem eh, už toto se snažil vysvětlit dříve. Situace v Itálii je poněkud odlišná. Je třeba vzát, vzít úvahu to, že všechny zisky, které vznikají v této zemi, eh, jsou eh, daně ve standardní sazbou vyměřené a placené lokálně v Itálii. A to znamená, že my musíme své transakce eh, ukazovat, eh, reportovat eh, příslušným úřadům v Itálii. To znamená, že daně tam platíme podle lokální legislativy otázka, ale vy přesto musíte reportovat country by country, i když už to dáváte na jeho úřadu v Itálii. Ano, eh, vy hovoříte o country by country v souladu s eh, CRD4 a to je eh, je to tak, že v Itálii se CRD 4 vstoupí v platnost v roce 2016, to znamená, že ten první reporting podle CRD 4 se odehraje v roce 2017, čili my nyní provádíme reporting podle dvou systémů. A mm, z mého hlediska CRD4 je naprosto jasná věc. A proto se ptám, jestli vy jste ochotni e, upravit e, své zprávy e, tak, aby to odpovídalo CRD4. Já se omlouvám, já jsem expert daňových, daňové oblasti, ne v oblasti CRD4. Takže, jak už jsem řekl, data, o kterých hovoříte, eh, to nejsou eh, daňová data, to jsou eh, data poskytovaná pro regulační účely. Čili chci říci toto, jestliže vás zajímá taxová, ta, daňová pozice Unicredit, tak naše daně jsou placeny přísně v souladu s italskou legislativou. Dobře, a nyní druhá otázka a to byly ty Kajmanské ostravy a porovnání zisku v eh, Irsku a jinde. Eh, pane předsedo, to je de facto eh, to též. My jsme zde přítomni pouze z obchodních důvodů, to znamená, že Eh, pokud se tam tedy nějaký eh, zisk vyprodukuje, ale eh, tento, tam se zisk neprodukuje, páč to je pouze obchodní, ale tak by se zdanil tam, kde vznikl. Ale já jsem se ptal na zdroj toho příjmu v souvislosti s vaším obratem. Můžete to prosím zodpovědět písemně? Ano, pokusím se, děkuji. Děkuji a nyní za FTT Marko Cany. Ano, děkuji, pane předsedo. Moje první otázka je na UBS a ta se týká nedávného odsouzení ze strany britských úřadů, kdy byly odsouzeny některé režimy, které UBS a další banky používaly pro to, aby obcházeli daně, když vypláceli bonusy manažerů. Týkalo se to vyplácení bonusů prostřednictvím akcí podniků, které byly právě eh, vytvořeny kvůli tomu, aby se vyhnuli zdanění těchto bonusů. A zde ten soud, nebo který vydal to rozhodnutí, tak on řekl, toto jsou ty nejvíce sotistifikované programy, které jsem kdy viděl proto, aby se někdo obcházel a unikal daním a zde eh, je to eh, skutečně velice inteligentní všechny ty způsoby, které jimi se snažili obcházet a vyhýbat se daním. Já bych se chtěl zeptat, jaká je tedy důvěryhodnost takovýchto bank, které jako vy dnes eh, v podstatě mm, používají tyto různé organizace, struktury, které zneužívají v daňových rájích právě kvůli tomu, aby mohli obcházet Eh, předpisy a daně. A otázka na zástupce Unikreditu, ta se týká mm, kauzy eh, a eh, operace Brontos. Velice rychle byla to operace, byla to velice komplikovaná struktura, finanční struktura mezi Itálií, Lucemburkem a Londýnem, v podstatě virtuální přesuny peněz, a e, šlo o účty z Barclays, kdy si předávali finance e, s Unicreditem a zase, to, zase kvůli obcházení daní. V roce 2012 Unicredit vyhlásil 200 400 e, milionů euro italskému finančnímu úřadu a potom i bylo zahájeno řízení, dokonce trestně právní řízení mm, před soudem vůči tady představitelům vaší banky. Já se ptám, zda ty dohody. Eh, nemyslíte si, že v podstatě to je vlastně takový eh, jakoby kartel téměř, taková ne, nekalá dohoda a je třeba si i uvědomit, že mm, i Eh, to vedlo k tomu, že se platily nižší daně kvůli tomuto. A já se ptám, jak vy vidíte takovéto typy chování? Děkuji, pan Píňo. To, eh, eh, o čem hovoříte, tak toto je vysoce technická záležitost v, podle britského práva, která platila v roce 2006 a de facto eh, bylo to řádně eh, eh, řádně tady prověřeno v dané době. Je to v podstatě to, mm, že se velice vyvíjí otázka daňové. Před 20 lety se všude v barech kouřilo a de facto bylo to, eh, je to podobné těm, je to podobné jako udaní a udaní se zastával názor, že máte právo daně optimalizovat jakkoliv. Eh, situace se změnila jak v kouření, tak dneska a je nešťastné, že záležitost, eh, která se je stará 14 let, byla rozhodnuta prvé dnes, ale prostě spravedlnost takto funguje. Takže od té doby tyto praktiky zmizely. From a UBS perspective... Eh, z hlediska UBS ano. Eh, toto je eh, plán, který jsme dělali jednou v roce 2013 a od té doby se to nezopakovali, ale nemohu mluvit za jiné. Děkuji Unicredit. Takže ze zdvořilosti a vzhledem k tomu, že eh, položil otázku kompatriota k italsky. Zde chci zúraznit především eh, takzvaná transakce Brontos. To byla velice složitá transakce, která eh, měla určitou typologii, která jaksi zapadla do určitého období finančních institucí v Evropě a jinde je to třeba v tom historickém kontextu. Vycházelo to z toho, že výklad podle studií, analýz, v podstatě to bylo něco, co používala řada finančních institucí tehdy. A potom italský finanční úřad, ten eh, ale v podstatě to eh, potom hm, vyvrátil, ale je třeba si uvědomit, že tady Unicredit jednal bonafede a transparentně, to znamená veškerou dokumentaci předkládal nejenom v okamžiku, kdy finanční úřad znesl své pochybnosti, ale my jsme teď hned respektovali rozhodnutí finančního úřadu a finanční úřad hm, ten Mm, eh, také eh, tedy ale měl svůj výklad, který byl v rozporu s výkladem Unikreditu. A jak jste správně řekl, toto všechno bylo jasně ukáza, se jasně ukázalo v konečném rozhodnutí italského kasačního soudu, který ve svém judikátu řekl, že nedošlo k žádné vině ze strany Unikreditu a jeho, jeho zástupců v té době. A tudíž eh, já akceptuji fakt, že zde mohou existovat různé výklady, ale nemyslím si, že tato situace, tedy to, že jsme vykázali určitou finanční eh, operaci, ale ta byla velice eh, složitá a v podstatě tehdy došlo k normálnímu jednání mezi daňovým poplatníkem a finančním úřadem a týkalo se to velice složité činnosti, transakce, ale, jak jsem řekl, i finanční úřad eh, se snažil aplikovat zákony, to je věc, kterou musí dělat. Děkuji a za ENF pan Bernard Mono. Děkuji, pane předsedo. Já zde mám otázku na bank eh, eh, UBS. Eh, takže kdybych měl vytvořit takový žebříček těch bank, které nejvíce měly skandálu, JP Morgan především odpovídá za subprimeovou krizi, to byly ty CDS, Goldman Sachs, role při falšování Eh, řeckých účtů a HSBC eh, systematicky se míchala do praní špinavých peněz a nakonec eh, na posledním žebříčku vaše UBS daňové uniky ve prospěchu Eh, klientů. A vy jste byli mm, číslem jedna v minulosti, pokud jde o zprávu majetku, a vy jste vytvořili takový systém, jak vyhledávat bohaté klienty v zemích původu a poté jim otevírat účty. Ve Švýcarsku jste nabízeli a ve Francii vy jste byli prověřováni, pokud jde o nezákonné praktiky a praní špinavých peněz a daňové podvody. V roce 2008 to bylo 30 tisíc účtů, které byly otevřeny v, eh, v, v Švýcarsku 4,8 miliard euro. A já se ptám, skončili jste s touto nekalou praktikou, že jste obcházeli klienty a nabízeli jste jim otevírání účtu i offshoreových účtů? A za druhé, nyní, jaké jsou ty trestní procesy a správní řízení ve světě, která probíhají proti vám a UBS, i e, zaplatí tedy ty daně, které dluží ve Francii? Děkuji. Je vous remercie. Děkuji. Připomínám, že Mm, naše slyšení se týká zdaňování nadnárodních společností, no samozřejmě. Pan ředitel určitě rád na vaše otázky zodpoví i tak, prosím. Sure, all of the... Ano, všechny tyto otázky se týkají obchodu se soukromými subjektivy a my jsme nedělali nic pro to, abychom začali s tě, takovými to nekalými praktikami, které zmiňujete. My jsme podepsali několik dohod nebo mnohé dohody s různými jurisdikcemi na celém světě, které měly právě vést a jejich hlavním cílem bylo navýšit transparentnost. Ale my se snažíme jít i nad rámec těchto základních pravidel. My od našich klientů vyžadujeme také prohlášení, toho, že ať jsou v jakékoliv eh, jurisdikci, tak se budou řídit daňovými eh, pravidly jednotlivých jurisdikcí. A také se eh, ptáme, zdali jsou připraveni dobrovolně předkládat důležité informace. UBS se naučilo mnohé z těch bolestivých zkušeností minulosti my v tuto chvíli máme a provádíme velmi přísné kontroly a velmi přísný dohled. My nebudeme nikdy podporovat agresivní daňové plánování ani nikoho k tomu nebudeme povzbuzovat. A v souvislosti s těmi dalšími dvěmi otázkami, tak tady v tuto chvíli se k tomu nemohu vyjadřovat, protože jakákoliv moje informace by mohla mít v podstatě negativní eh, vliv na to v tuto chvíli probíhající soudní řízení. Pan Mujo, vy jste ale neodpověděl na tu otázku, která se týká těch, eh, toho trestního stíhání i v jiných eh, státech. Můžete na to odpovědět? Eh, co se týče v tuto chvíli jakýchkoliv eh, trestních, jak se stíhá, jakéhokoliv trestního stíhání v tuto chvíli, tak se k tomu nemohu opravdu vyjadřovat. Nemohu se k tomu vyjadřovat. Ano, tady hovoříme o oddělení legislativní a soudní moci. Pan Balc? Já bych eh, se chtěl teď v tuto chvíli obrátit na zástupce Unikreditu a položit otázku, která je poté napojena na další obecnou otázku, otázku obecného charakteru. Já jsem si velmi pozorně přečetl a dříve jsem už i slyšel, že před několika měsíci jste u jednoho soudního řízení šlo o komex eh, obchody, tak tam jste se vyjádřil nebo v podstatě tam došlo k rozhodnutí, že musíte zaplatit pokutu 30 milionů euro. Tak a když se tedy na takováto srovnání podíváme a když to akceptujeme, tak tady v tuto chvíli vzniká a podezření, logické podezření, že se snažíte v podstatě zabraňovat eh, snadnému probíhání spravedlivého soudního řízení. A proto se chci zeptat, zdali těchto, zdali tyto obchody související s Bank jsou již uzavřené nebo zdali nejsou napojené na další obchody. A poté další obecná otázka, která je pro mě opravdu zajímavá, je ta, jakou roli hrají ty různé daňové modely při propojování těch velkých klientů To znamená, zdali. To znamená, že k vám přicházejí jaksi movitější klienti, kteří se snaží využívat eh, tyto daňové struktury, anebo ne? To by mě velmi zajímalo. Merci, monsieur. Děkuji, pane řediteli. Děkuji. Ano, tady je ještě několik případů otevřených, tudíž v tuto chvíli nemohu opravdu do, jak si kompletně odpovědět na všechny vaše otázky, protože některé případy jsou jaksi neuzavřené. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak vy v tuto chvíli se odchazujete na ty transakce mezi lety 2005 až 2008, to znamená, hovoříme o minulosti. Tudíž já bych radši odpovídal na tu druhou otázku. Ano, děláme všechno proto, abychom implementovali opravdu pravidla, která zajistí velmi přísné dodržování eh, pravidel, a to všude, v Německu a všude jinde, kde máme jakékoliv eh, jiné obchodní aktivity. Já chci také zdůraznit skutečnost, že my v Německu nebo kdekoliv jinde <clears throat> dub dobrovolně poskytujeme příslušným finančním úřadům to, co víme. A také prosíme o doporučení, protože my se snažíme být co nejtransparentnější. To znamená, že v těchto případech, pokud tedy jsem dobře informovan, tak tady to vše vycházelo vlastně z našeho požadavku, z našeho požadavku o jaksi absolutní transparentnost. Já doufám, že tímto jsem odpověděl na vaši otázku. Um, teilweise zumindest částečně jste odpověděl, protože já jsem se poté ještě ptal, proč, když tedy, a musím se k tomu vrátit, když už tedy tady e, říkáte o tom, jak otevřeně spolupracujete s příslušnými úřady, tak proč tady hovoříme o tom srovnání těch 30 milionů euro za tu pokuty a přitom ještě ty případy nejsou všechny uzavřené. To znamená, že to vypadá, jako kdybyste nechtěl, aby ty ostatní případy byly projednávány na veřejnosti. Chcete k tomu něco říci? Pane řediteli, já si tady nejsem vědom, eh, že by byla udělána eh, jakákoliv pokuta nebo těch 30 milionů euro, o kterých hovoříte. Ve chvíli, kdy se, jak se dohodnete na něčem s příslušnými finančními úřady, tak je to proto, ne protože byste nechtěli, aby ty informace byly zveřejněny, ale protože jste se dohodli na něčem s daňovými úřady. Já tedy nevím, z jakých informací tady v tuto chvíli vycházíte, ale nám nejde o to, abychom něco utajili. Nám jde o to, abychom ty věci uvedli na správnou míru, abychom je napravili. Ne, ale tady, tady hovoříme o rozhodnutí soudu v Kolíně, což je trošičku něco jiného. Asi víte, že v různých zemích platí různá pravidla. V některých státech jsou aplikované pokuty, které udělují příslušné úřady. V některých státech hovoříme o takzvaných kompenzačních platbách či kompenzačním trestu což je jedno z pravidel, které je aplikováno v Německu. Já v tuto chvíli ale nemám žádný mandát pro to, abych eh, tady hovořil o tomto případě ale jsou státy, které mají jaksi velmi nízké takovéto eh, pokuty. To znamená, jak říkám, v, každý, eh, v každém státě fungují jiná pravidla. To jsou prostě německá pravidla, já nejsem expert na daňové zákony v Německu. Dobře, děkuji. A nakonec... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si připravil dvě otázky. Dvě otázky na pana Piňo z UBS. Chci se zeptat, zda mi může potvrdit, že jako důsledek vyšetřování, které vedlo USA proti vaší bance v roce 2008, jste museli zaplatit pokutu ve výši 730 milionů dolarů. A šlo v podstatě o vyšetřování v souvislosti s pomocí velmi movitým klientům při úniku před eh, svými daňovými povinnostmi. A ano, já chci, abychom si tady v tuto chvíli rozuměli. Ano, ano, říkáte, že jste se hodně poučil a já vám věřím, ale ptám se a ptám se taky vás. Jak je možné, že se tady vracíme k tomu stejnému vyšetřování. To znamená, jak je možné, že tady máme velmi, velmi movité klienty, kteří se snaží vyhýbat daňové povinnosti a vy jste stíháni za to, že jim pomáháte při těchto unicích a to nejen německými úřady, ale také belgickými a dalšími. Za druhé, USA iniciovalo vyšetřování proti UBS v roce 2015, pouze před několika málo měsíci. A tady hovoříme o těch tzv. better bonds. A já se ptám, zdali vy si myslíte, že ty better bonds jsou finanční praktikou, která je kompatibilní s tím, co vy jste říkal. A já sdílím s vámi to, co vy jste říkal. To znamená, že ten cíl všech bank by měl být to, aby dělala všechno pro to, aby byla dlouhodobě udržitelná. To znamená, co se týče těchto bondů, chci se zeptat, pokračujete v těchto praktikách? A co se týče Unikreditu, chci se zeptat, zdali existuje nějaká služba takzvané interní policie nebo nějaká služba, která by kontrolovala či vyvíjela dohled nad vašimi klienty, u níž existuje velké podezření na daňové úniky. Máte nějaký takovýto interní systém? No, la parole est d'abord à UB. Nejprve dostane slovo UBS. Yes, I can confirm as is part of the public. Ano, <clears throat> mohu potvrdit, že v roce 2008-2009 jsme byli vyšetřováni vládou USA a šlo o poskytování přeshraničních služeb mezi Švýcarskem a USA. Šlo o prodej cených papírů a šlo také o služby jaksi asistence či poradenství pro eh, klienty eh, z USA. A šlo také o poskytování kontaktů, které v podstatě oni poté využívali pro své činnosti. Co se týče těch dalších eh, států, tak já si nejsem vědom, že by v tuto chvíli probíhalo nějaké další vyšetřování. Eh, my jsme zaplatili 300 eh, milionů euro v rámci pokud a restitucí německému státu, ale to bylo na základě vyšetřování a případu, který byl uzavřen v roce 2014 ale jak říkám, poté ty další eh, otevřené případy já v tuto chvíli nemohu komentovat. Co se týče té druhé otázky, těch eh, takzvaných bearer bonds, tak tady také nemohu komentovat žádné v tuto chvíli probíhající soudní vyšetřování, ale chci říci, že tady jde o nástroj, který je velmi nebezpečný. Protože tady hovoříme o nástroj, který je jaksi velmi málo užívaný a který používá nebo dává možnosti opravdu bezkrupulózním eh, klientům jednat nekale. To znamená, že tady my máme eh, k dispozici opravdu velmi silné kontroly právě v souvislosti s eh, prodejem a užíváním těchto bondů. A <clears throat> tou skutečností je, že tyto dluhopisy jsou v podstatě něco jako registrované obligace. To znamená, že, jak říkám, je to opravdu nebezpečný nástroj. My ho máme pod dohledem. Děkuji. Ředitel Unikreditu? No, fakt. Eh, ehm, ne, určitě ne. Spíše naopak. My máme Eh, oddělení, které se stará o splnění všech předpisů a hledá chyby a eh, řídí se přísně naším etickým kodexem, čili eh, jestliže máte nějaké tedy vyšetřování, které probíhá, tak ne, my prostě se snažíme plnit všechny předpisy. Děkuji, takže tím jsme uzavřeli třetí panel a já bych navrhla našim zpravodajům, aby eh, vlastně vyvodili eh, závěry z těchto slyšení. Chci poděkovat eh, účastníkům, takže nejprve Jakov a potom Michal Tojrer. Závěry. Děkuji, pane předseda. A děkuji také za to, že jste poslali naše zástupce našich banků. Především bych chtěl říct, že je to veřejné country by country reporting, což je není povinné pro banky, je záležitost velmi užitečná, poněvadž osvětluje záležitosti, které možná jsou záležitostmi minulosti, ale důležité je, že tady skutečně něco takového funguje. Samozřejmě naše role ve výboru je taková, že my se snažíme zjistit, jak eh, tento finanční sektor eh, si počíná v daňové oblasti a myslím, že tady skutečně nám toho zbývá ještě hodně. Eh, zhruba 10 eh, trilionů ve Spojených státech jsou obraty a mm, velice podstatná část stále eh, prochází offshoreovými jurisdikcemi. My víme od komise, že 72 toho, eh, toho přesouvání zisků, které se u nás eh, v Evropské unii odehrává, mm, tak to eh, tam jsou skutečně ty offshoreové, mm, je to prostě stále významná, významná část. Čili za druhé bych chtěl říct, že důležitá je také koordinace a spolupráce mezi všemi jurisdikcemi, kterých se to týká, kde tedy jsou subjekty finančního sektoru. To je eh, důležité, jak jsem řekl, samozřejmě, ale eh, Evropské unie se to velice týká. Eh, my jsme se doslechli, že banky jsou pod daleko přísnějším dohledem než eh, dříve, ale pořád ještě zbývá hodně toho, abychom eh, tedy hodně toho vykonat. No a ještě bych chtěl říct, že jsem byl velice rád, že jsem se doslechl, že banky velice podporují ten eh, country by country reporting eh, ve svém tedy bankovnictví a eh, možná také v dalších sektorech. Děkuji. Nyní pan Tojra. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Chtěl bych především začít poděkováním zástupcům bank, kteří nám dneska odpovídali bez ohledu na to, jak bychom nyní vyhodnotili eh, tyto odpovědi, tak určitě bychom si přáli ještě možná nějaké další odpovědi, eh, buď tedy jejich upřesnění, anebo v tom smyslu, že eh, bychom mohli dostat informace k těm bodům, kde se odkazovalo na probíhající procesy a vyšetřování, eh, což se týká každopádně ve Spojených, stá- Spojených států, ale také některých zemí EU, kde v současné době probíhají konzultace, případně vyšetřování. Tady musíme počkat, jak to dopadne. Pro nás jsou zajímavé otázky, které by bylo třeba eh, ještě rozpracovat další práci výboru. Všiml jsem si, že někteří zástupci bank eh, zmiňovali, že se zdaňuje tam, kde vzniká eh, zisk. Otázka je, zda je to obecný princip bankovního Eh, fungování, zda tedy existují oficiální definice a také zůstává zde otázka eh, různé produktivity eh, offshore versus kontinentální Evropa nebo versus prostor EU, tak tady se budeme muset ještě zabývat těmito otázkami s daňovými experty, aby nám vysvětlili, Eh, proč je, jsou některé finanční produkty v určitých jurisdikcích eh, efektivnější, ziskovější, zdá se tady je možno izolovat eh, zisk od daňových, tedy zdanění a tak dále, čili tady bychom potřebovali skutečně ekonomy a odborníky. Každopádně eh, pro nás bylo velice zajímavé, že zde dnes byli zástupci bank a já bych eh, jim chtěl poděkovat za to, že nám odpovídali na otázky. Děkuji zpravodajům. Ještě než sám řeknu závěr, tak jenom chci připomenout, že po třetím panelu pan Čekači nám dluží písemnou odpověď na otázku pana Kikolta ohledně rozdělení, obrat, zisk a daně ve vaší skupině v některých státech, které takzvaně nespolupracují, nekooperující jurisdikce, Bermudy, Kajmanské ostrovy, Irsko. No. Takže tak jak jste se zavázal, že na tuto otázku odpovíte písemně. Také bych chtěl poděkovat i já všem hostům, všem řečníkům. Víme dobře, že jaksi bankovní prostředí je úplně hlavou vzhůru, hlavou dolů tedy, pardon, po té eh, finanční krizi. A eh, bankovní předpisy od té doby byly jaksi rozmnoženy, i Evropský parlament k tomu obohacení přispěl, ať to jsou ty eh, obezřetnostní pravidla, ať je to zavedení jednotného dohledu bank, bankami, ať jsou to ty zátěžové testy, které, kterým podléhají vaše instituce pravidelně podstupují a kromě toho ještě další předpisy jako extrateritoriální předpisy Spojených států a paralelně s tím je to ta digitální revoluce, která se velice dotýká bankovní činnosti způsobem, řekl bych, téměř spektakulárním a potom pokrok s transparentností, takzvanou spravedlností, ekvitou, jako je to, že mizí bankovní tajemství, určitě UBS to ví, to, vy jste to srovnali s tím e, zákazem kouření ve veřejných prostorách, takže i eh, to mm, bankovní tajemství eh, mizí, což bylo velice překvapivé, stejně jako když se zakázalo kouření na veřejnosti. Potom další důležitá věc, co změnilo celé to prostředí, je country by country reporting. A dnes jsme viděli zároveň, že to je něco, co všechny zajímá, že e, to je velký zdroj informací a že to má určité mezery. A jak i řekl náš zpravodaj, je důležité, abychom my věděli po já nevím, dvou, třech letech aplikace, tak e, Víme, že banky si na to dobře zvykly, zvykají, což je velký argument pro to, abychom odůvodnili to, aby stejný režim se vztahoval na všechny nadnárodní společnosti. Eh, poněvadž tento velice citlivý sektor bankovnictví si na to tak dobře zvykl. A já myslím, že teď my jsme pochopili zde od bank, hm, eh, stejně jako jsme to slyšeli od nadnárodních společností, a to je, že ve finančních eh, tedy eh, otázkách je, je, je, je po, po, před a po eh, Lehman Brothers a pokud je o daně, bylo před a po tedy aféře LuxLeaks. A teď je na nás, na zákonodárném orgánu, abychom vyvodili ponaučení z těchto skandálů a pro tedy banky, pro podniky je třeba, aby vzali do úvahy, že do budoucna už eh, jak si to nebude tak, že eh, jak si by mohli zneužívat ty různé daňové kličky právě pro, ty, eh, pro tu konkurenci, často nekalou mezi sebou. Ještě jednou chci poděkovat za vaše příspěvky a čekají nás, čekají nás další slyšení s bankami ještě a já bych velice rád, abychom zůstali v kontaktu a především, abychom dostali písemné informace, jak jsem řekla, které nám chybí. Nic jiného na programu nevidím, takže připomínám, že příští schůze se bude konat 4. dubna v Bruselu od 15 do 18.30 a to bude příležitost vyslechnout si eh, komisaře Festlakera, eh, komisařku eh, bude se eh, to týkat eh, okroku proti státům, které nejsou v souladu s komunitárními předpisy a potom vyslechneme si Deutsche Bank a eh, Royal Bank of Scotland, tedy další dvě banky. Děkuji, tím končím zasedání.